Actually, were waiting for you. <laughs> uh, you are, you are a distinguished member of this. Čekáme tu na vás, jste váženým členem tohoto výboru. Dovolte, abych vás všechny přivítala na dnešní zasedání. A především bych chtěla také přivítat paní Duilich která v době, kterou má k dispozici, nám vysvětlí, jaké má plány. David mi právě řekl, že potom v otázkách nejprve dostanou slovo koordinátoři, paní O'Reilly bude odpovídat a potom budeme postupovat podle postupu Catch the Eye. Prosím, paní O'Reilly, máte slovo. Thank you. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové petičního výboru, na úvod bych vám chtěla eh, poděkovat za tuto příležitost eh, představit vám svou kandidaturu a také bych ráda poděkovala těm z vás, kteří eh, byli tak laskaví, že mi věnovali čas a prostor v posledních týdnech o na hovory o úřadu Evropského ombudsmana a Evropském parlamentu a na jejich vzájemné interakci. A chci vám poděkovat také za vaše ambice. Samozřejmě u parlamentu takovéto velikosti eh, existuje celá řada názorů na úřad Evropského ombudsmana. Někteří z vás jsou s ním velmi eh, obeznámeni, anebo máte eh, konkrétní zájem na tom, aby určité věci řešil Evropský ombudsman jiní e, tolik informací nemají, ale diskutovali jste o vaši, s vašimi národními ombudsmany o tom, jak fungují na národních úrovních. Někteří z vás, e, není vás mnoho, máte negativní názor na evropského ombudsmana. Jeden pán mi řekl, že si myslí, že je to jenom jakási dekorace na vrcholku evropské byrokracie. A já jsem řekla, ano, já e, souhlasím, ale do jisté míry. Samozřejmě, když byl úřad ombudsmana zřízen eh, v roce 1993 v Maastrichtu, tak nemohl být ničím jiným než ozdobou, protože eh, naplňoval eh, jakési aspirace Evropského parlamentu a členských států na to mít nějaký úřad, který by pomáhal evropským institucím dělat to, co chtějí dělat. To znamená přiblížit se občanům a umožnit občanům porozumět, Eh, institucím a eh, jejich chodu. A to se dostáváme k mým konkrétním ambicím pro eh, tento, pro tento úřad. Já pocházím z okraju evropské, evropské moci a myslím si, že příští ombudsman se bude muset posunout na vyšší úroveň, aby byl viditelnější a dynamičtější a aby byl zkrátka e, větší silou. Aby mohl dosáhnout dvou věcí. Jde jen pomáhat občanům, ale také pomáhat veřejné správě a institucím samotným a vyvinout se eh, v opravdu, aby se vyvinuli v centra opravdového veřejného zájmu. Takže já bych vám tu řekla něco ze své vlastní profesionálních eh, zkušeností. Já jsem národním ombudsmanem v Irsku eh, od roku 2003. Byla jsem tedy jmenována před deseti lety, a což je patrně unikum mezi evropskými ombudsmany, mám ještě druhou roli a to je eh, Komise pro informaci. Podle zákonu o svobodě informací a transparentnosti eh, činím eh, závazná rozhodnutí, které potom jdou k nejvyššímu soudu. Také jsem předsedkyně komise pro informace o životním prostředí která umožňuje občanům do co nejvyšší míry eh, získávat přístup k záznamům, informacím a dokumentům ohledně životního předsedí životního prostředí. A také mám ještě další eh, funkce, eh, jako je komise pro etický kodex, který se týká etického chování státní zprávy a politiku a také se zabývá šetřeními v případu střetu zájmu. A pokud jde o evropskou kariéru, tak jsem členkou eh, Komise pro referendum. Možná víte, že podle irského práva vláda nesmí vynakládat peníze na podporu určité strany eh, v referendu, takže eh, byla zřízena zvláštní komise pro referendum, jehož jsem členkou, a my vydáváme nestranné informace v rámci kampaně pro veřejnost. A dvě největší referenda, eh, na nich jsem pracovala, bylo referendum o Lisabonské smlouvě a také o fiskálním mechanismu. Pokud jde o mou předchozí práci, předtím, než jsem se stala eh, ombudsmanem, eh, tak jsem byla politickou novinářkou a spisovatelkou 20 let. Moje práce získala poměrně vysoká uznání v Irsku i mezinárodně. Pracovala jsem celou řadu let v severním Irsku a také v Jižní Africe v době režimu apartheidu. A dostala jsem tehdy stipendium Nýmanovy nadace na Harvardské univerzitě. Stále jsem členkou eh, poradního sboru této nadace. A zejména dnes, kdy zažíváme v podstatě průmyslovou revoluci v oblasti médií, eh, tak víte, jaká je to závažná problematika a mnoho europoslanců se mnou hovoří o e, problémech e, komunikací v současné době. Takže myslím si, že tato harvardská nadace pro mě byla e, velkou podporou. Pokud jde o mé mezinárodní zkušenosti, tak samozřejmě já zastávám eh, malý úřad v malé zemi, ale eh, irští, irští občané berou mezinárodní zodpovědnosti eh, velice vážně. Zabývám se otázkami transparentnosti po celém světě, v Jižní Africe, v Mexiku, na Novém Zélandu a poskytuji těmto zemím informace o tom, jak se s podobnými problémy nakládá v mé zemi. A můj úřad také organizoval semináře pro zástupce z Etiopie a Tajvanu, kteří mohli těžit z našich zkušeností. Myslím si, že tato mezinárodní práce e, mi umožnila pochopit, jaká je vlastně role ombudsmana. Zejména to bylo na, poč- na, na konci 90. let a počátku 21. století, kdy e, začaly země střední Evropy uvažovat o takovéto instituci, která by podpořila e, fungování právního státu. A tehdy eh, tehdy fungovala taková ikonická povaha toho úřadu eh, ombudsmana a byly tu vzory z demokratických zemí po celém světě. Ale eh, bylo tedy pro ně důležité zajistit, aby občané byli, aby se dočkávali férového jednání od veřejné zprávy ale to se také týká Evropské unie v současné době. Samozřejmě mé rozhovory s vámi i doma v Irsku se týkají úspor. Hodně lidí mluví o demokratické legitimitě Evropské unie a hodně se také hovoří o nedostatku demokratické legitimity a o selhávání demokratické legitimity v Evropské unii. To jsou politické otázky, nicméně myslím si, že ombudsman tu hraje kritickou roli a, a musí eh, rozšiřovat, posilovat důvěru občanů v instituce Evropské unie. Což tedy není důležité pouze, aby ombudsman eh, sehrával tuto roli dobře, ale také instituce samotné musí mít eh, silné etické závazky spolupracovat s ombudsmanem v zájmu všech občanů. Jak eh, většina z vás ví, tak v Irsku teď probíhá úsporný v EU probíhá úsporný program, eh, který je vedený eh, trojkou a jakožto ombudsman poslední čtyři roky pociťuji dopad tohoto úsporného programu na občany. Samozřejmě se tu mluví o ekonomické krizi, ale hodně lidí ji vnímá jako krizi sociální a pokud jde o politické rozhodování, tak je velice málo toho, co může ombudsman udělat. Může pouze tlačit na e, veřejnou zprávu, aby v době e, úsporných opatření, kdy lidé jsou pod velikým stresem, musí e, instituce dosahovat vysokých standardů férovosti, transparentnosti a lidskosti, aby mohli dostat svým závazkům. Což je něco, co se co není možné jaksi eh, přehnaně zdůrazňovat. Evropský parlament hraje velice eh, dobrou roli tím, že když jsem se stala ombudsmanem v roce 2003 v Irsku, tak jsem začala pokusem angažovat více eh, irských poslanců ke spolupráci s mou kanceláří. Vy jste ti, ke k tomu se eh, občané původně obrací a proto vy jste cestou k mé kanceláři. Jedna z věcí, které jsem udělala, byla, že jsem lobovala, aby byl v irském parlamentu zřízen petiční výbor. To se stalo eh, před dvěma lety a byl eh, velmi inspirován petičním výborem v Evropském parlamentu. Byli jsme vděční za rady zástupců tohoto petičního výboru. bych ráda pohovořila o tom, jak si představuji úřad Evropského ombudsmana. Úřad Evropského ombudsmana vidím v této fázi vývoje, je v určitém fázi vývoje a s příštím ombudsmanem se posune do fáze jiné. První ombudsman začíná poměrně jaksi provizorně, má malý personál, a malou roli vůči parlamentu a veřejným institucím. Je to zkrátka někdo, kdo jak si kouká přes rameno. A druhý ombudsman se potom posune na další úroveň. A my se tu snažíme eh, jak si změnit eh, smýšlení ve veřejné správě eh, prostřednictvím kodexu a tak dále. Takže máme tu na začátku proces, který je poháněn stížnostmi a na konci e, proces mnohem složitější a širší. A já si myslím, že úkolem třetího ombudsmana je posunout se na ještě vyšší úroveň. Výzvou pro třetího ombudsmana je e, přeměnit tento úřad v ještě většího hráče v oblasti veřejné zprávy a to ne e, samoučelně, aby jaksi získal větší teritorium, ale proto, že mírou úspěšnosti ombudsmana je to, zda až odstoupí e, bude veřejná zpráva jiná než na začátku. Zda bude transparentnější, zda bude lépe sloužit veřejnosti, zda bude jednat slušněji a férověji, a to zkrátka proto, že taková být chce, ne proto, že na to existuje e, zákon nebo nařízení nebo charta lidských práv nebo cokoliv podobného. Takže to by bylo mou ambicí v úřadu Evropského ombudsmana, dostat se do této fáze. Už jsem e, prošetřovala důležité případy týkající se veřejného zdraví, životního prostředí, střetu zájmů eh, a tak dále. Ale myslím si, že stále je to úřad eh, poměrně neviditelný pro spoustu občanů v celé Evropě. Vím, že je to eh, problém, se kterým se potýká každý europoslanec problém získat zájem ve vlastním volebním obvodu, ale jsou tu mechanismy a způsoby, jak toho dosáhnout a e, myslím si, že je důležité ukázat, jak si ukázat významným médiím v členských státech, co je to evropský ombudsman, a to ne abstraktním způsobem, ale zdůrazňováním důležitých případů, aby každý evropský občan si mohl říct, aha, tak tohle udělal nebo udělala. Možná, že já můžu e, se obrátit na ombudsmana s jiným případem. A tak eh, je možné přitáhnout pozornost k důležitějším problematikám. Samozřejmě tu hrají roli eh, sociální média, těch musí ombudsman hojně využívat, jako je Twitter a Facebook a tak dále. A tam eh, probíhají diskuze a tam by mohl ombudsman hrát svou příslušnou roli. A e, na závěr stručně chci ještě říct, že e, je tu potřeba odvést e, kus práce v rámci vnitřních procesů Některé z těchto procesů jsou poměrně e, zastaralé. Já tu neuvádím žádné e, příklady ze školy. Myslím si, že s tím by každý personál úřadu ombudsmana souhlasil, každý zaměstnanec. Je, je třeba urychlit e, tyto procesy a například zavést elektronický systém zprávy případů, který by nahradil papírový systém, aby se zajistilo, že, se, že stížnosti budou projednávány v kratším časovém horizontu. Teď jsem tedy e, nastínila odpovědi na otázky, které padly ze strany vašeho výboru a tady tedy skončím a děkuji vám za pozornost. Now, Mr. Jár. To není pan Jár. A položí první otázku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. E, děkuji vám mnohokrát za vaše představení, paní O'Reilly v, u všech kandidátů, již jsem to říkal, petiční výbor a ombudsman či ombudsmanka eh, jsou na stejné straně provazu, protože obě instituce jsou zde pro občany a občanky. A obě instituce přijímají stížnosti občanů a eh, petiční výbor byl obecně podceňován a když se na nás občané občanky obracejí, pak je to pro pomoc nebo také pro žádnou pomoc Evropské unie, že? Ale myslím si, že to bude mm, tady se bude význam neustále zvětšovat. Čili jak si představujete budoucí spolupráci úřadu ombudsmana a petičního výboru? Máte již nějaké představy v tomto ohledu? Další otázku, kterou mám, mm, ta se týká nezávislosti, o které se hodně hovoří. Co je vlastně nezávislé? Moje otázka na vás, jakým způsobem ve vaší zemi je ombudsman či ombudsmanka volen či volena a jak je tam definovaná nezávislost. Lze-li vůbec nezávislost jako takovou definovat? Je Další komplex otázek, velice jednoduchá otázka. Kdybyste úspěšně byla vybrána, jaké by byly tři vaše priority, tři nejdůležitější úlohy, do kterých byste se pustila? A poslední otázka, tady se jedná o listinu základních práv s přibývající měrou no mohli bychom říct, je tady dobrá i špatná zpráva. Ta dobrá je, že máme listinu základních práv. S přibývající měrou dostáváme také stále více stížností občanek a občanů, eh, kteří se odvolávají na tuto listinu. A my máme neustále problém s tím, že podle odpovědi komise je tato listina aplikovatelná pouze dotýká se evropského práva, pakliže tento ten specifický problém byl v tom, kterém členském státě implementován. To je pro mě poměrně neuspokojivá situace a já bych rád věděl, jak vy pohlížíte na tento právní problém, lépe řečeno, jak vy byste s touto otázkou naložila. Děkuji. Ε, ο κύριος Μποστινάρου παρακαλώ. Bostenáru. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, paní kandidátko. Já myslím, že naplňujete obě dvě vlastnosti. A, a v návaznosti na to, co jste říkala, se zeptám na úlohu sociálních médií. Myslím si, že ta je klíčová. Jak vy, kdybyste byla nakonec zvolená, byste jednala nebo reagovala, pokud eh, by eh, jste se dostala do střetu s něčím, jako je skandal Prism. Může ombudsman něco udělat? A co můžete udělat jako ombudsman? Za druhé, jak vnímáte eh, to, jak eh, se eh, pan ombudsman Diamanduros eh, vložil do otázky Dalí a jeho mm, otázky, jeho aféry. Dalí Gates se tomu říká bývalý komisař Dalí. jak vytvořit institucionální kompatibilitu mezi evropským ombudsmanem a obdobnými eh, institucemi ve členských státech, protože jsou tady rozdíly, pokud jde o instituce, pokud jde o kompetence, jak eh, vyřídíte nějakou eh, stížnost, která přijde do vaší kanceláře, když ne v každém členském státě máte partnera. Jsme schopni dosáhnout nějaké větší služitelnosti. Děkuji pan, pane Bostenáru, teď paní Valea. Tak paní Ouken, já se omlouvám. A to jste vy, já se omlouvám. Pane a paní Ouken, to je vždycky žádoucí osoba. Děkuji vám a přeji dobré odpoledne. Vítám vás tady eh, velice v parlamentu. Mám tři otázky. Dvě v návaznosti na vaši prezentaci a, a jednu eh, v návaznosti na vaši písemnou odpověď na naše otázky. Hovořila jste o, o demokratické legitimitě a o obnově důvěry evropských občanů. To je skvělá fráze obnova důvěry. Jaké praktické kroky myslíte, že byste mohla směrem k ní podniknout? Teď první otázka, druhá. Už jsme se vás ptali na vazby na petiční výbor a jak byste vnímala svoji úlohu. Můžete nám říci, jaké vazby máte s eh, petičním výborem v Irsku? Já vím, že ten eh, se teprve eh, rozvíjí a hledá své místo, takže jaké tam máte mm, styky? A potom třetí Eh, otázka. Hovořila jste o uplatňování eh, nařízení 1049 a říkala jste, eh, že může, musí být ještě lisabonizováno, jak ukazují několik, některé případy, které se projednávaly před ombudsmanem. Můžete to prosím rozvést? Děkuji. A děkuji vám, že jste, paní Auril, přišla mezi nás a i za vaši prezentaci. Já se rovnou pustím do práce ombudsmana Nemám eh, otázky k eh, vaší znalosti ombudsmanování, to je jasné. Konfrontace s komisí, můžu vám říci. To je určitě těžší než eh, konfrontace nějakého úřadu nebo s nějakým úřadem v Irsku. A, a řada částí komise má takovou kombin- kulturní kombinaci e, strachu z transparentnosti, V každé kultuře by měl být prostor pro uh, mm, chyby, ale protože jinak není možné nic udělat, ale máme-li polisabonizovat 1049, ale mít alespoň eh, stejné systémy v institucích, tak eh, určitě narazíte na nějakou konfrontaci, když něco takového řeknete. Například v oblasti životního prostředí tady. Orhuská omluva. Vyslovuje se to Orhus, to město mimochodem. Dánsky. To není, že bychom eh, mm, občanům, občanům jsme neumožnili eh, pohnat ekologické věci k soudu, ale pořád trváme na tom, že účast občanů, tedy ekologických nestátních organizací u soudu je nutná. A eh, je třeba je zapojit tam, nebo jim to otevřít více než podle 1049. Podařilo se nám něco takového v Irsku? implementovat Orhuskou umluvu v Irsku a máte představu o tom, jak by opravdu eh, se to mohlo vysvětlit komisi, aby oni viděli výhody tohoto eh, principu eh, služeb, otevřenosti, transparentnosti. Prostě budete muset řešit střed zájmu a nezávislost tolikrát, se vás budeme ptát na tu či onou instituci, jestli tam nemáte konflikt zájmu a tak dále. Můžete nás ujistit, že se budete eh, eh, stavět za objektivní definici eh, střetu zájmu a nezávislosti, aby to nebylo jen na pocitech. Pokud nějaký člověk, pokud mu jde o peníze, tak Eh, má střed zájmu. Pokud závisí na někom eh, jiném, tak je závislý a ne nezávislý. To je všechno. Děkuji, eh, paní Auken. Pan Chichester. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to také říct co nejdéle, aby pan Cashman měl radost. Dobré odpoledne, paní Ourajeve, jsem rád, že vás znovu vidím. Nejdřív bych se vás zeptal eh, v návaznosti na vaši eh, zkušenost s eh, řešením dilemat lidí. Řekněte mi, jestli si myslíte, zda politici, úředníci tady místní, které z těch dvou kategorií vám pomohou více ve vaší práci? A pokud ne, eh, tak eh, proč eh, ne? A za druhé, mohla byste chvíli popřemýšlet na hlas o... Kdybyste byla zvolena, byla byste první ombudsmanka, což bychom uvítali. Mohla by se zamyslet jenom stručně nad tím, co by žena mohla a přinést té práci, kromě všech Eh, vašich dalších vlastností? A závěrem bych se vás zeptal, co považujete eh, za eh, své, svůj nejoblíbenější výsledek. Ne nejlepší, ale nejoblíbenější. Tak to je velice zajímavá otázka. Paní uh, Rayleigh, uh, myslím, že teď uh, jste připravena. Uh, nebo ještě někdo chce chtěl vyslovit? Tak nejdříve bude první kolečko a pak bude druhé. Paní O'Reilly. Děkuji všem za vaše otázky. Eh, pane Járe, pokud jde o vztahy s petičním výborem, tak já jsem zdůrazňovala, eh, jak důležitý je pro mě vztah mezi petičním výborem a ombudsmanem. Ty existují v symbioze, v symbioze oba se zabýváme stížnostmi občanům. Petiční výbor eh, se zabývá zejména transpozicí evropského práva do členských států a do, do vnitrostátního práva, což je samozřejmě mimo kompetence ombudsmana. Eh, ombudsman se zabývá stížnostmi na instituce a eh, administrativu. Ale máme spoustu společných rysů, proto už teď existují dobré vztahy mezi tímto výborem a ombudsmanem a pokud vím, tak za posledních deset let eh, si nepamatují vůbec žádný konflikt mezi eh, petičním výborem a ombudsmanem. Ale nejdůležitější je, aby obě tyto instituce se snažily eh, vzájemně si pomáhat s příklady osvědčené praxe. U nás doma je to podobné, ale jsou tu problémy s časovým hlediskem a s jaksi aktivním přístupem komise nebo administrativy obecně. Myslím si, že je potřeba eh, jakési eh, obnovení eh, této aktivity a angažovanosti mezi těmito dvěma a jakási obroda obou institucí k tomu, aby přijímala příklady z osvědčené, osvědčené příklady z praxe, aby občané měli k dispozici rychlejší eh, vyřizování svých eh, stížností. A zejména v této eh, volební kampani zastávám názor, že je naprosto zásadní, aby parlament přijímal rozhodnutí. Já jsem byla zvolena všemi členy irského parlamentu, byla jsem jmenována vládou po konzultacích s opozicí e, moje kandidatura e, pak byla projednána e, parlamentem a všichni poslanci do jednoho mě podpořili a pak jsem byla prezidentem Irska jmenována a to tež se odehrálo i v roce 2009. Proč je to důležité? Každý má jiný názor a když lidé vidí možnost kompromisu, tak říkají, že jsou nezávislí bez ohledu na to, co e, dělají v minulosti. Já bych se chtěla zhostit tohoto úřadu a jednat nezávisle. A jsem si jistá, že mnoho jednotlivců by věřilo v mou e, nezávislost. Ale bohužel je to jako s e, tím příslovím, že krása je v očích toho, kdo ji pozoruje. Samozřejmě se to objeví pochybnosti, jestli je někdo nezávislý nebo ne objeví se eh, střety zájmu, ale pokud si nejste jistí, tak eh, se už nedíváte do své vlastní duše. Musíte, si, musíte se ptát ostatních lidí. Myslíte si, že jsem ve střetu zájmu? Není možné si představovat, že by lidé z různých oblastí veřejného života mohli tuto práci vykonávat ale myslím si, že nezávislost je naprosto klíčovou kvalitou. Když se mi dostane té cti, že budu zvolena, tak dvě oblasti, na které se budu soustředit, budou viditelnost a e, dopad. Všechny strategické plány, které jsem vypracovala, obsahují to slovo dopady. dopady a ne profil, ale strategický profil. Nejde jen o to dostat se eh, do, do nadpisů novin a jiných médií. Je potřeba za tři roky nebo pět let nebo deset let se podívat do minulosti a e, říci, ano, tento úřad e, odvedl práci, veřejná zpráva je v mnohem lepší situaci a je mnohem lépe uspůsobená požadavkům občanů a je mnohem více protchnutá e, smyslem pro důstojnost a lidskost občanů. Nicméně můžete mít skvělý úřad a skvělé případy, skvělý personál, ale když o vás nikdo neví, tak je potom ten úřad zbytečný. A proto zdůrazňuji viditelnost. V mé zemi i jinde jsem hovořila o nedostatku povědomí o úřadu ombudsmana. Někdy stačí vědět o evropském ombudsmanovi teprve, když o něm potřebujete vědět. Lidé lidé můžou žít své každodenní životy v blahé nevědomosti o tom, že existuje evropský ombudsman jak upozornit lidi na tento úřad. E, vyprávět jim příběhy, a to ne v abstraktních termínech o tom, co děláte, o zákonech, o chartě, o nařízeních, i když to je taky důležité. Je potřeba e, mluvit všedním jazykem obyčejných lidí ve velmi živých a e, konkrétních termínech. Mluvila jsem s celou řadou lidí o vyšetřování pana Diamandura v v Evropské eh, agentuře pro léčiva. A eh, jeho výsledkem bylo, že tato agentura je nyní eh, mnohem transparentnější a zveřejnila data o chemických pokusech, o léčivech, která jsou běžně dostupná občanům. Vím, že tam se to projednávalo také u soudu, který ještě, řízení ještě není ukončeno. Nicméně to je e, příklad, který odpovídá potřebám e, všedního života evropských občanů. A takto je potřeba zprostředkovávat e, práci evropského ombudsmana. Pokud jde o listinu základních práv, tak jsem si vědomá toho, že ombudsman se na ní odvolává na naprosto pravidelně eh, při řešení případů. Například tu byl případ systému včasného varování, kdy vlastně se mohly podniky ocitnout na eh, černé listině, kdy nedostávali eh, nedostávali evropské zakázky. A, a tady jsme se odvolali na listinu základních práv. Není to tak, že by se členské státy zabývaly pouze eh, vnitrostátní legislativou. Vím, že se implementuje na evropské úrovni Evropská umluva o lidských právech a je důležité, aby instituce a zejména komise se odvolávali na listinu základních práv a e, včlenili ji do kultury e, evropských institucí. E, pan Bostináru se ptal na případ PRISM. Samozřejmě to je případ, který zjitřil fantazii a obavy občanů jak v Evropě, tak v USA. Byly tu obrovské kauzy a je poměrně snadné pro společnosti jako Google říct, že e, pouze e, plnili rozkazy, že jsou tu e, právní základy pro to, aby zveřejňovali osobní data a to je z jednoho hlediska správné, ale zároveň si tu uvědomíme, jaké jsou tu komerční zájmy. A lidé se ptají, jak, kdo jsou ti aktéři. Samozřejmě máme tu do, dohled nad ochranou osobních dat, Eh, v Evropě i ve Spojených státech a ti musí zakročit. Eh, kritickou otá- kritická otázka zní, eh, kde je ta hranice mezi veřejným zájmem a komerčním zájmem a pak jsou tu rozdíly mezi evropským chápáním veřejného zájmu a americkým chápáním veřejného zájmu a toto chápání se může snadno dramaticky změnit. O tom e, je třeba vést e, obsáhlé rozhovory. Samozřejmě, jestliže dojde k porušení e, základních práv, pokud jde o ochranu osobních dat nebo přístup k informací, tak tam může ombudsman jednat, ale je pravděpodobnější, eh, že tu půjde o dohled nad eh, ochranou osobních dat. Pokud jde o tu aféru Daligate, o které jsem toho eh, četla už hodně. To je fascinující případ z mnoha hledisech. Týká se celé řady problémů, jako je transparentnost, střety zájmu a tak dále. Zkrátka všeho. Tak tady ombudsman zaujal svou roli vůči problémům. Transparentnosti a tento případ eh, ještě stále trvá. Eh, ptal jste se také na síť ombudsmanů. To je taky velice, eh, velice důležité téma. Tu síť zřídil pan Svederman, první ombudsman, pak ji rozšířil profesor Diamanduros, ale podle mě e, nyní je potřeba zapojit e, proaktivněji a přímněji tuto síť ve vztahu k evropským záležitostem, protože dnes tu máme úplně jinou Evropskou unii než v polovině 90. let, kdy byl tento, tento úřad zřízen. Profesor Diamanduros si také dával velký pozor, aby se nevměšoval e, do, aby se nevměšoval do kompetencí národních ombudsmanů. Já, jakožto ombudsman a jakožto evropská občanka, vidím stále více cílící roli komise a dalších institucí eh, v našich každodenních životech. A evropští občané jsou poměrně překvapení, když zjišťují, eh, jakou roli tyto instituce hrají eh, v našich každodenních životech, pokud je o ekonomiku, rozpočty a tak dále. Takže mám etick, máme etickou povinnost hlouběji se zabývat eh, touto sítí, abychom tvořili nové procesy, které by mohly pomoci národním ombudsmanům, aby oni zase pomohli občanům při jednání s institucemi. Pokud jde o demokratickou legitimitu, tak ano, e, máte pravdu, to e, je fráze, která snadno se objeví na našem jazyku a je otázka, e, co to vlastně znamená a co může ombudsman dělat. Mnoho toho dělat nemůže. Když se zamyslíte například v kontextu mé země, co to znamená? Podle mě irští občané Eh, mají tendence eh, pozitivně přistupovat k Evropské unii, nebo měli tu tendenci, dokud se nepřipojili k Evropské unii, byla chápána jako eh, velice velice laskavý útvar, který zlepší životy obyčejných lidí, ale teď, když máme ekonomickou recesi, tak už je všechno úplně jinak. Je to těžší, proto to, že například trojka v naší zemi i v Řecku působí v podstatě jako taková lví síla, která e, zbere e, lidem e, prostředky, ale to jsou to hry politické a ekonomické. Já tady hovořím o Evropském ombudsmanovi a o demokratické legitimitě. Chci říct veřejným orgánům, že i když musíte škrtat, i když vaše politika povede ke zvýšení eh, nezaměstnanosti, tak nikdy nesmíte ztratit ze zřetele lidskou důstojnost. A musíte eh, zacházet s lidmi s úctou a férově. Musíte zacházet s lidmi eh, stejně a musíte mít jasno v tom, co děláte. Nemůžete mlžit a skrývat se, musíte být transparentní. Žádný politik, a žádná vláda si nechce přiznat negativní důsledky toho, co chce dělat. Nicméně občané nejsou děti. Chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s dospělými, jako s lidmi. A e, nikdy to není důležitější než e, v době úsporných opatření, e, kdy je třeba, aby instituce jednaly s lidmi s respektem čímž se zvyšuje legitimita evropských institucí v očích občanů. Pokud jde o vazby na petiční výbor, tak stále jsme ještě v plenkách. Ovšem díky panu Lovovi a dalším tak chci říct, že když jsem lobovala v předchozí volební kampani, tak jsem říkala, že ombudsman potřebuje výbor, který eh, by ho podporoval a se kterým by mohl komunikovat. Samozřejmě tu existovala určitá mezera mezi občany a tímto výborem. Jakmile se irský petiční výbor postaví dostatečně na nohy, tak eh, pevně věřím, že eh, naše komunikace povede k eh, většímu užitku. Pokud jde o Lisabonizace toho bodu 1049, tak to je problém, který pokračuje už dlouho, prochází revizí a pozměněními a tak dále. Samozřejmě nejsrozumitelněji to vyjádříme tak, že evropské instituce musí dělat tak, to, to, co po nich chce, chtějí smlouvy a e, listina základních práv. Pak je strategie, která říká, že instituce musí zvýšit svou transparentnost a ta kultura, kultura uvnitř institucí, není zcela v souladu s touto strategií, takže je úkolem všech od ombudsmana po petiční výbor zvyšovat transparentnost eh, eh, institucí a všech eh, aktérů, abychom sdíleli tuto společnou kulturu, která je nám diktována Lisabonskou smlouvou a listinou základních práv. Paní Auken, děkuji za vaše otázky. Hovořila jste o kultuře komise. Říkala jste, že komise bude eh, těžším oříškem k rozlousknutí než irské veřejné orgány. V jednom smyslu máte pravdu. Komise má obrovský mandát, obrovské pravomoce a má svou specifickou kulturu, která se utvářela už mnoho desetiletí, ale v konečném důsledku je to instituce s kulturou, která se neliší ničím od jiných institucí s kulturou a Úkolem ombudsmana ve spolupráci s petičním výborem a parlamentem je tuto kulturu změnit jedním negativem, eh, které bych mohla zmínit, je, že eh, k jakému eh, publiku se obrací ombudsman. Když já mám problémy s nějakým veřejným orgánem, můžu o tom promluvit, chopí se toho média, dotyčný veřejný orgán se zastydí a změní své postupy. Ta, takhle prosté to je, ale Bohužel tu vzniká takový dojem, že nikdo se nedívá, nebo že všichni se dívají, ale v podstatě nikdo nic nevidí. Zároveň je tu celá řada věcí, které ombudsman udělat může. Eh, jedním z úkolem eh, vůči komisi musí být tento úkol musí být vykonán na e, nejvyšší e, možné úrovni. Ombudsman musí komunikovat s nejvýše postavenými e, zástupci komise a hovořit s ním o tom, co je od něho očekáváno, aby, se ombudsman, aby, aby nebylo možné ombudsmana zkrátka jen tak odbít. Úkolem petičního výboru by mělo být publikovat činnost ombudsmana v průběhu eh, jeho životního cyklu, aby lidé viděli, co se děje. aby ehm, si lidé nemysleli, že příliš snadno dospíváte k řešením eh, určitých stížností. Myslím si také, že komise i některé další instituce se dostaly do určité eh, vývojové fáze v kultuře veřejných služeb. A standardy řízení v Evropské unii jsou někdy nižší, než je tomu v některých členských státech z hlediska transparentnosti, e, zásad veřejné služby, veřejných zájmů a tak dále. Žádný ombudsman e, nemůže nic dělat s tímto, nemá žádnou kouzelnou hulku, je to pomalý proces. E, dá se to dělat několika způsoby zejména potom vynikajícím eh, řešením stížností. A pokud instituce nejsou neobyčejně hloupé nebo neobyčejně zatvrzelé, tak přijmou eh, připomínky ombudsmana je potřeba spolupracovat s médií. V podstatě bojujeme, svádíme tu bitvu na celé řadě front. Dobrý ombudsman využívá všech pák, které má k dispozici a všech eh, sfér vlivu, aby dosáhl změny, což se nestane přes noc. Například vím, že je tu případ, který řešil pan Diamanduros. Ten se týkal systému včasného varování. Že některé podniky se nedozvěděly, že jsou na černé listině. A pan Diamanduros eh, citoval Eh, právo být slyšen z listiny základních práv. Já si myslím, že není nutné se odvolávat na listinu základních práv proto, abychom řekli instituci, že by mohlo být rozumné říct tomu člověku, že je na černé listině. Když se dostanete do bodu, kdy toto se děje, protože je to správná věc, tak víte, že jste dosáhli změny ale jak říkám, je to práce, která neustále probíhá. Pokud jde o případy střetu zájmu, ano, v Komisi pro standardy veřejné zprávy se řešíme tyto případy, vyšetřujeme je a stejně jako v případu veřejného zájmu je třeba si klást otázku, jak vzdálení musíte být určitému zájmu, abychom mohli říct, že nejste ve střetu zájmu nebo jste. A právě takovými problémy se musíme zabývat. Samozřejmě musí existovat kodex, musí existovat nějaká sada principů, kterými budeme poměřovat eh, otázky nezávislosti, což je eh, poměrně subjektivní pojem. Úřad Evropského ombudsmana v současnosti eh, vyšetřuje případy střetu zájmu, ale na systematičtější bázi zkoumá, jak komise eh, řešila podobné případy dříve eh, v období posledních tří let. A je to velice důležité vyšetřování, protože by jeho výsledek mohl být jakýmsi měřítkem pro budoucí podobné případy. Pane Čičestre, děkuji vám. Pokud jde o ty politiky a, a úředníky, záleží na dané věci. Někdy jsou politici e, překvapivě vstřícní, když hovoříte o věci, e, která je osloví, mm, nebo kterou mají ve straně nebo v politickém programu jako prioritu. Pokud jde o eh, úředníky, tak to je to tež. Někdy může být velice mm, skrobení a říct, nedokážeme překročit linii, to je politická záležitost. A někdy můžou být třeba více nebo méně vstřícní než obvykle. Takže nejde eh, o paušální eh, odsudek, eh, jestli ta nebo ona skupina jde prostě o danou otázku. Ano, jsem, potom další věc, ano, jsem žena. Byla bych ombudsmanka, no tak to je doufám i jasné. Pokud ne, tak eh, víte, měsíc bychom se, ta, bychom se mohli bavit o, o tom, eh, co je dobré nebo eh, špatné. Každý jednotlivec přinese jiné své vlastnosti hm, do hry. Já každopádně nepůjdu tou cestou, abych něco takového zdůrazňoval. Pokud eh, jde o můj oblíbený úspěch, tak eh, za poslední deset let byl takový jeden, byla jedna chvíle, kdy a pouze dvakrát v historii se něco takové stalo. Bylo nezbytné eh, nějak, s nějakým případem jít do parlamentu na výbor, na vládu. A když to člověk udělá, tak ví, že ví, vypouští svou jadernou zbraň a pokud to nevíde, tak už nevíde nic. Byl tam konkrétní případ, nebudu vás nudit detaily ale byl v tom takový stranicko-politický prvek. Politizovalo se to a když jsem se obrátila na parlament s tím případem, tak eh, vláda odmítla eh, dokonce, eh, aby, se to, aby to řešil nějaký výbor. To bylo uprostřed recese 2009. Moc lidí to nevnímalo. A já jsem si myslel, že je to škodlivé protože parlament tímto eh, vlastně schazoval roli eh, parlamentu v celém řetězci mezi ombudsmanem, vládou a parlamentem a občané eh, měli právo o to slyšet. Takže já jsem šla do kanceláře a řekla jsem, musíme tohle jmenovat, musíme lidem ukázat, proč je to důležité. Takže jsem psala projev, kde jsem se kriticky vyjadřovala a velice k tomu, jak jednala vláda. Hovořila o ústavním místě parlamentu, o správné rovnováze mezi mm, parlamentem a exekutivou. Byl jsem z toho nervózní, musím říct. Jeden z mých úředníků přišel eh, večer předtím a říkal Emily, uvědomuješ si, eh, že možná tě někdo požádá o rezignaci, když eh, přijdeš s tímto mm, projevem přijdeš. A byla jsem s tím opravdu nervóz, z toho opravdu nervózní. Nicméně říkal jsem si, eh, že člověk eh, nemá být ombudsmanem, pokud není připraven eh, jít tenhle, o tenhle okrok dále. Takže já jsem s tím problémem před, před, se představila a um, vláda ustoupila a potom uh, došlo ke slyšení v tom daném případě. Týkalo se to debaty um, o parlamentní odpovědnosti, o, o roli parlamentních výborů, o váze exekutivy vůči parlamentu. A to se také týkalo rozpravy, eh, která probíhala eh, při obecních volbách v roce 2011. A v důsledku toho máme petiční výbor a zásadní reformu, pokud jde o transparentnost informování, veřejnou zprávu obecně. Já mohu říci, že jsem eh, hrála v tomto velkou roli a můj úřad a na to jsem velice hrdá. Děkuji vám, paní Riley. Hovořila jsem o některých zajímavých případech, to bylo vůbec užitečné. Už máme jenom 10 minut na tři další otázky. Protože chceme dát eh, paní eh, Riley co největší prostor. Pane Kešmene, já vím, že času nezbývá mnoho. Takže paní O'Reilly, vy jste odpověděla na všechny ty otázky, co já jsem vlastně chtěl eh, položit. Upřímně eh, vám chci poblahopřát k tomu, co si myslím mm, byla vynikající prezentace. Způsob, jak jste odpověděla na ty otázky, hloubka šíře vašich odpovědí mě ujišťuje, že jste eh, tou správnou kandidátkou. A jenom osobně bych řekl, myslím si, že každý, kdo nevidí, že jste tím správným kandidátem, je buď šílený, mrtvý nebo zoufalý. Dobrá, tak e, nevím, jak e, očekáváte e, odpověď na tuto otázku, pan Beckman. Aniž bych zacházel tak daleko jako Michael. Když tady byl Alex Brenningsmeyer, já jsem se ho zeptal na to tež. A položím vám tu tež otázku, protože mm, vlastně ne, ne, nepoložím, protože byste hodně hovořila o té nezávislosti, ale Zajímají mě ta klíčová slova, která podle vás charakterizují eh, vás a Evropského ombudsmana. Když já jsem šel ehm, eh, na nějaký pracovní pohovor, bylo to zítra, který, ale bylo to, tak jsem tam šel s nějakými klíčovými ehm, slovy. No, u vás to možná je nezávislost. Já jsem mimochodem ehm, velice rád, že jste tady jako kandidátka, stejně tak jako Alessandra Brenningmeier protože jako bývalý člen petičního výboru vím, eh, že eh, stanoviska poslanců Evropského parlamentu jsou vždycky obvinována z podjatosti, z nedostatečné závislosti. A proto si myslím, eh, že je velice špatné, že bychom měli mít úřadující poslance jako kandidáty na tento úřad. A Já nespochybňuji eh, kompetence našich kolegů. Myslím si, že ob, ob, ob, všichni tři jsou to velice kompetentní kolegové, ale myslím si, že bychom neměli dovolit, aby ten um, úřad byl obviněn uh, z jakékoliv podvalosti, podjatosti, aby jakákoliv vláda nemohla um, získat jakýkoliv důvod uh, vás obvinit z podjatosti. Si myslím si, že by tady mělo být nějaké to eh, v období na eh, vyčištění. Pan Baron před 20 lety řekl, že by evropský ombudsman neměl být eh, úřadující politik. Měl pravdu a hm, tehdy to nebylo přijato. A teď bychom to měli přijmout. Měli bychom změnit to pravidlo. Nicméně vy jste tady a je tady Alexander Wellingmeier. Takže já doufám, že z tohoto vzejde něco dobrého. Možná, že byste k tomu to také mohla něco říci. Nicméně potom chci že to vše klíčové sdělení. Paní Hefner. Pan Hefner. Já budu mluvit německy. Děkuji mnohokrát za vaši báječnou prezentaci a za, podle mého názoru, velice přesvědčivé odpovědi. Mám stejný osud jako Michael Cashman, měl jsem čtyři otázky a na všechny jste odpověděla, aniž jsem je musela položit. Možná, že bych rád ještě řekl něco velice stručně. Je v tom obsažena krátká otázečka a potom také krátký komentář. Jedna věc je, můj odhad je, že jako evropský ombudsman člověk problémy, která, které jste naznačila, Mm, v Irs, když jste v Irsku, tak ombudsmanka jste eh, viditelná, zatímco tady nemáte žádnou rezonanci. Když se člověk odvážně chce pouštět do problémů, setkává se s kolegy, kteří to nechtějí. Neděláme rádi chyby, ještě méně rádi přiznáváme chyby a to znamená, že zapotřebí nejenom mnoho nezávislosti, ale také hodně pát, člověk musí mít páteř, aby se prosadil a musí mít také odvahu. A váš příběh už se ubíral tímto směrem. Dovolte, abych ještě velice krátce řekl, že se domnívám, že pro nás to teď není pouze oblí- libovolná otázka, koho zvolíme. Jedná se o to, jak pohlíží tento parlament na ten úřad jako takový. Uh, Zda se domníváme, že to je úřad, které kam někam pošleme, anebo je to úřad, kde se v celé Evropě budeme rozhlížet, kde jsou osoby, které již se v takovém úřadu osvědčily. A budeme-li to činit, eh, že se bude obsazovat eh, toto místo prostě z centra, tak to bude někde úplně jinak. Bude to prostě v rámci rozdělování funkcí, vy dostáváte obocmana, vy dostanete tohle a tak dále. Proto jsem to tady chtěl jednoznačně říci. Uh, Paní O'Reilly, máte pouhých pět minut na to, abyste odpověděla na tu chválu. Tak pokud jde eh, o ta čtyři slova, tak eh, já jsem je několikrát zopakovala eh, ve své prezentaci. A moji zaměstnanci už to ani nemohou slyšet, vždycky, když hovoříme o strategii. Je to určitě viditelnost, dopad, a pokud je o osobní charakteristiky, odhodlání a doufám schopnost vcítit se což si myslím, že je hlavní vlastnost ombudsmana. Protože často my jsme poslední šance eh, nějakého občana, aby byl vyslechnut jeho případ. Vyslechnut v jeho případě. Potom ta další otázka. Je to otázka pro parlamentu, hodně se to tady probírá. A, a eh, já to nechám na parlamentu. Pokud jde o viditelnost irského ombudsmana, No to, jak je to v Evropě a to, jak ty instituce hm, mohou se uzavřít, jak mohou hm, zareagovat negativně. No, nebudou vždycky stýcné, takže jak být odvážným a efektivním ombudsmanem a nezacházet eh, tak daleko, aby vlastně instituce trestaly. Já si myslím, eh, že to vlastně eh, definuje eh, dobrého ombudsmana. Já si myslím, že není vždycky možné zvolit někoho se vzděláváním, mm, podle vzdělání a tak zkušeností a tak dále, ale jde o jeho vlastnosti, jeho v empatie, i taková ta politická mazanost, vědět, co zahrát a kdy. To je jako uh, dirigent, který hraje uh, na ten orchestr a říká, tak teď nechám pořádně zabubnovat, teď uh, lehce klavír a tak dále. A potom uh, z toho uh, bude dokonalý vý, výsledek. Tak uh, skvělý ombudsman, myslím, má ty báječné vlastnosti, uh, kt- aby věděl přesně, jak to udělat. Já nebudu říkat nic, ale omlouvám se. Musíte uh, možná ještě odpovědět na, no, odpovědět na jednu otázku, neviděl jsem tu kolegyni. Paní Tarent, prosím o slušnost. Tak, aby to paní a pan Tarent. Já vám děkuji, eh, paní předsedkyně. Já nemám ani otázku na budoucí ombudsmana, ale mám eh, procedurální otázku, kde je řečeno, že petiční výbor nemá pravomoc eh, učinit doporučení na konci toho dnešního slyšení, i když oznámí předsedovi parlamentu výsledek a provedení eh, řízení. Takže prosím, eh, jestli byste mohla vyřídit eh, předsedovi parlamentu můj, mé stanovisko, že vzhledem k tomu, že nebudeme nikdy hlasovat pro kandidáty z politických frakcí a Mm, a budeme hlasovat vždycky jenom pro ty, kteří nejsou z politických frakcí. A pokud jde o genderovou vyváženost, tak uh, jsou tady dva muži, bohužel, a jeden ne, tak uh, já budu hlasovat pro paní O'Reilly. Mm, já jsem si jistá, že eh, jménem vás všech mohu poděkovat paní Olivi za skvělou prezentaci. A teď si eh, zmíníme eh, scenérii. Auken, sorry, <laughs> but you have to take your place. Sit back and let's continue. Takže pokračujeme. Paní Dagmar Roth-Berendt. A potom budete most klást otázky ohledně úřadu ombudsmana. Thank you. Thank you much. Děkuji. Paní Paliaveli, dámy a pánové, Vážení eh, europoslanci, abych tedy použila eh, formálnější úvod, eh, jsem velmi vděčná, že vám mohu nyní přednést své myšlenky. Určitě jste už využili příležitosti přečíst si mé písemné odpovědi na vaše otázky. A chtěla bych se tu ještě vyjádřit dále k roli evropského ombudsmana a také proč se domnívám, že jsem vhodnou kandidátkou. Nejprve musím zdůraznit, že stejně jako ostatní spolukandidáti jsme za, posl- za posledních 18 let jsme měli dva ombudsmany, pana Södermana a Diamandurose, kteří eh, vydláždili cestu, po níž se bude ubírat každý eh, budoucí ombudsman. A jejich práce e, neustále nabývala na významu a e, každý, kdo je bude následovat, bude kráčet v jejich šlepějích. E, máme rok 2013, rok evropského občanství, ale přitom žijeme v náročné době, kdy mnoho členských států trpí finanční krizi, která má zásadní dopad na občany. A v souvislosti s tím klesá popularita Evropské unie z 60% v roce 2012 na 45% v roce 2013, což je alarmující pro nás vše, všechny, pro europoslance i pro občany, kteří se zajímají o Evropu. Protože filozofií Evropského parlamentu a každého, kdo pracuje pro instituce EU, je e, šířit, e, propagovat Evropskou unii do oblastí, kde může přinést přidanou hodnotu. To je přirozené e, mezi politickými frakcemi v Evropskému parlamentu ale zdaleka tomu tak není všude. Já se osobně domlouvám, že problémem je to, že evropské instituce jsou vnímány jako velmi vzdálené a izolované od eh, problémů lidí. Což zároveň dokazuje, že práce evropských institucí, která není všechna špatná, eh, tak často není dostatečně vidět. To má mnoho důvodů ale jedním z nich je, že evropští občané si neuvědomují, že instituce pracují pro ně. Tak tomu je v mém členském státu v Německu a jsem si jistá, že i v dalších. Pochybuju, že existuje členský stát, kde občané okamžitě bezprostředně řeknou, ano, Evropská unie je pro mě dobrá, instituce pracují pro mě. až lidé nebudou automaticky předpokládat, že všechno, co se stane v Bruselu nebo Štrasburku, je špatně, tak potom dosáhneme určitého pokroku v práci s evropskými občany. Ombudsman plní v tomto ohledu specifickou úlohu. Jak víte, má mandát k tomu, aby prošetřoval eh, žád, stížnosti na administrativu Evropské unie a jejich orgánů a tím, že toto dělá, že šetří případy špatného zacházení, k tomu e, potřebuje určité schopnosti. Musí e, rozumět právu a e, principům veřejné služby. Musí mít znalosti, musí vědět, jak fungují evropské instituce a musí být mediátorem, zprostředkovatelem musí být skromným služebníkem, zdůrazňuji skromným služebníkem občanů v boji proti institucím a musí, eh, být, musí mít silnou vůli eh, měnit životy občanů. Když se podíváte na svou denodenní práci, tak zjistíte, eh, že řada toho, o čem jsem tu mluvila, se jí týká. Být eh, skromným služebníkem a mít vůli eh, pomáhat občanům v jejich životě jsou eh, klíčové vlastnosti. Myslím si, že já tyto vlastnosti mám a mám tu výhodu, že jsem europoslankyní, což v očích některých z vás je naopak nevýhodou, ale jasnou výhodou je, že mě znáte a víte, jak pracuju. Abych připomněla některým z vás, studovala jsem práva, složila jsem eh, dvě státní německé zkoušky a eh, jsem kompetentní být nejvyšším soudcem v Německu. Eh, specializuji se na administrativní právo, specializovala jsem se během studií a pracovala jsem v berlínské poslanecké sněmovně jako specialista na administrativní právo. A také jsem byla členkou e, komise pro administrativní reformu v Berlínu. Berlíně. O tom, jak jsem byla úspěšná, e, to, to mohou posoudit lidé z Berlína. Nicméně lidé z Evropského parlamentu vědí, že se zasazují v oblasti e, práva a ochrany spotřebitele a životního prostředí. Byla jsem místopředsedkyní e, Evropského parlamentu e, se zodpovědností za personální záležitosti. Můj kolega Martinez ví, že jsem tuto práci brala velice vážně. Vždycky jsem byla takovým eh, mluvčím, kontaktní osobou mezi eh, zaměstnanci a eh, poslanci. A zastávám názor, že ne každá stížnost je opodstatněná, ale vždy je třeba ji prošetřit z obou stran. Vedla jsem pracovní skupinu pro parlamentní reformu, která se snažila změnit naši práci Eh, většina toho, co vás potkává v každodenní práci, je výsledkem eh, mé reformy, jako je systém Catch the Eye na plenárním zasedání, kterým jsme chtěli zviditelnit eh, debaty a zvýšit jejich zajímavost pro občany. A pak tu byly další aspekty parlamenty, parlamentní reformy, které v podstatě zavedly život parlamentu takový, jaký je. Dále jsem se účastnila práce na nařízení o zaměstnancích a mám zvláštní úkol od předsedy parlamentu být zpravodajem zprávy o efektivitě e, parlamentní administrativy, protože jak si můžete představit, každá, administrativita, každá administrativa má neustálý úkol zvyšovat svou e, efektivitu. A já v době eh, činnosti europoslankyně i v době mediátora v Berlíně jsem se dozvěděla mnoho o složitosti evropské administrativy a chodu eh, institucí a jejich pracovních metod. Když jsem vedla pracovní skupinu o statutech europoslance, tak jsem se musela hodně učit a e, vyjednávat mezi e, poslanci a e, administrativou a naučila jsem se být klientem administrativy a konzultovat s nimi všechny, všechna relevantní témata. Ti z vás, kdo se mnou tehdy pracovali, tak vědí, že se nevzdávám snadno a orientaci na klienta vidím jako klíčový prvek práce s administrativou a když se obrátíte tak eh, je to vlastně orientace na občana, protože eh, například Evropská komise nepovažuje eh, občany za klienty. Mluvím tu tedy o orientaci na občana, potažmo klienta, což znamená, že je potřeba pracovat transparentně, včasně, rychle a zejména být zavázán občanům. Vy víte, že v, tom, v tomto výboru víte, že úřad ombudsmana má eh, významný vliv na život pěti milionů eh, evropských občanů. Zmíním tu eh, jeden případ, který je blízký mému srdci, a to je případ Evropské agentury pro léčiva. Snažili jsme se udělat tuto agenturu co nejtransparentnější, a v roce 2010 eh, ombudsman nařídil, že agentura musí eh, zveřejnit data z klinických pokusů, eh, což bylo obrovsky významné pro malé výzkumné společnosti, malé nemocnice, které léčí na příklad konkrétní málo rozšířené nemoci. Agentura zveřejnila tato data, dvě firmy je dali k soudu a ten rozhodl, že agentura nesmí tato data zveřejňovat. A já, což si myslím, že je naprosto dokonalé, skvělý případ z administrativní praxe, že toto je e, prozatímní opatření, ale bude teď e, probírán případ po případu a zjišťovat, jestli tato data se mohou zveřejňovat. Já se domnívám, že tento příklad neukazuje jen, e, jak je ombudsman důležitý, pro eh, reálný život občanů a jejich rodin, ale také toho, jak ovlivňuje nevládní organizace a další aktéry v Evropské unii. A co pro mě práce Evropského ombudsmana znamená? Eh, je to v podstatě eh, je to v podstatě úřad, který pro který je můj celý, ke kterému směřuje celý můj život. Eh, je to o férovosti, o to, aby občané eh, mohli mít přístup k administrativě, eh, předávat jim své sdělení, přesvědčovat je argumenty a být spolehlivým partnerem. To znamená, že nikdy nekritizujeme administrativu a vy, kteří můžete posoudit moji práci. Víte, všechno, vždycky jde o osobní eh, posuzování, tak víte, že eh, já jsem spolehlivý partner, který se nerad vzdává, ale nicméně je spolehlivý. Co je to nestranost? Nestranost znamená, že stejné případy se řeší stejným způsobem. A řešit stejné případy stejným způsobem eh, znamená být transparentní. Protože ať už před vámi sedí kdokoliv, vám může napovídat cokoliv. A pokud máte štěstí, že toho člověka znáte, tak eh, si můžete udělat úsudek. Ale pokud ne, eh, tak máte velice zkreslenou představu o, eh, o tom, čeho se případ týká. Transparentnost znamená posuzovat, jak kdo pracuje. A nestranost je naprosto klíčová a nedílná součást transparentnosti. Práce ombudsmana a nestranost a nezávislost znamená, že ombudsman musí odolávat tlaku a mít odvahu neustoupit pod nátlakem politickým či administrativním či nátlakem z členského státu, pokud jde o implementaci legislativy v dotyčném členském státu. Takže je na vás, abyste posoudili, jestli si myslíte, že já jsem schopná odolat tlaku a mám odvahu. Co udělám, eh, pokud budu zvolena ombudsmanem? co budu dělat ve zbývajících osmi nebo devíti měsících svého poslaneckého mandátu, který končí eh, prvním červencem. Respektive, co budu dělat za těch osm měsíců mandátu ombudsmana, protože eh, ten končí s příštími eurovolbami. Co eh, budu dělat v tomto krátkém čase? A za prvé, budu se aktivně zasazovat o to, aby evropské instituce plnily listinu základních zpráv a orientovali se e, na občany. V této listině jsou zakotvena všechna práva evropských občanů a instituce je musí dodržovat budu se snažit zviditelnit úřad evropského ombudsmana, což eh, podle mého názoru neznamená, že musí ombudsman cestovat, ale spíše, že musí hovořit eh, s europoslanci a s poslanci národních parlamentů a starat se o to, aby existovalo povědomí, že tu existuje orgán, kterému se každý může svěřit se svými podezřeními budu eh, řešit stížnosti rychle a spolehlivě. Pan Diamandorus, eh, můj předchůzce, se snažil urychlit procedury a myslím si, že já, se, já budu schopna být ještě eh, rychlejší a efektivnější v projednávání stížností. Jestliže to trvá v průměru 11 měsíců, tak to je pro občany výjima těch nejtrpělivějších poměrně dlouhá doba. Budu požadovat eh, zákon o administrativě pro evropské instituce. Takové zákony existují ve všech členských státech. My tu nemáme žádný závazný eh, zákon o administrativě, který by eh, se týkal evropských institucí, ale pouze etický kodex, který nedostačuje. Parlament využívá nový nástroj legislativní iniciativy podle Lisabonské smlouvy právě k tomu. To je to nejlepší, co, čeho jsme v poslední době dosáhli. Myslím si, že je také důležité zdravé nakládání zdroji. Máme vyčleněny malé zdroje a ty se stále zmenšují. Musíme si být vědomi toho, že úřad ombudsmana je relevantní v současném období a je třeba lépe optimalizovat zdroje a synergie s ostatními sektory a hledat možnosti, kde ušetřit peníze. Myslím si, že zdroje se tu dají proskoumat stejně jako v kterékoliv jiné oblasti. Petiční výbor je samozřejmě eh, spojen s ombudsmanem a domnívám se, že eh, bude možná dobrá eh, spolupráce. A to jak po technické stránce, jako jsou webové stránky a tak dále, tady došlo ke značnému zlepšení, tak se také domnívám, že návštěva ombudsmana v petičním výboru by neměla být žádnou událostí na vysoké úrovni, ke které bude docházet čas od času, ale že to bude běžným bodem na pořadu jednání každého eh, ombudsmana. Zároveň však musíme zajistit, aby každý člen petičního výboru měl snadný přístup k ombudsmanovi, byť jen tím, že ho bude například potkávat na chodbách. Tyto, toto zlepšení vztahů e, také znamená, že máte právo e, přijímat stížnosti od občanů. A samozřejmě těchto stížností, e, zejména z některých oblastí, pochází značné množství a europoslanci musí eh, vědět, co jejich občané v jejich volebních eh, obvodech eh, cítí, pokud mají pocit, že s nimi není zacházeno dobře. Doufám, že jsem tu nastínila za ten krátký čas eh, základní myšlenky ve své prezentaci. Eh, mé písemné odpovědi jsou poněkud eh, obsáhlejší. Snažila jsem se všemi svými myšlenkami zaplnit jednu stránku, což byl poměrně náročný úkol. Doufám tedy, že máte představu o tom, co budu dělat, pokud budu zvolena ombudsmanem. A vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a velice se těším na vaše otázky. Θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις των... των... Budeme nyní postupovat s otázkami koordinátorů nejprve, takže pan Jar. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní Rodbern, srdečně vítejte na slyšení petičního výboru předběžná eh, poznámka. Nikdo by vám nepodsouval, že nejste odvážná. Do té míry už vás známe jako velice angažovanou kolegyni, která se vždy uh, o věci mimořádně mm, zasazuje. A to vás činí sympatickou z mého pohledu, že jste tak bojovná. E, už jsme také cítili, že se dáváte i na této straně. Některé otázky už jste vlastně mm, zodpověděla předem. E, proto jenom ještě v rychlosti některé záležitosti, které zůstaly otevřené. První věc, nezávislost. Uh, nezávislost. Bylo, se, bylo vyčítáno několika kandidátům, že nejsou nezávislí, včetně vás, protože jsou členové parlamentu, jak s tím nakládáte. Druhá otázka. Jak si představujete, že by ombudsman měl být viditelnější? Jsou tam jistě rezervy. Eh, jak bychom ho mohli více zviditelnit evropské veřejnosti. A třetí otázka, tady se jedná o listinu základních práv, protože s přibývající měrou ehm, dostáváme petice související s touto listinou a moje otázka je, jak vy pohlížíte na ten problém, že listina není rozšíření smlouvy, nebo je jenom aplikovatelná, bylo-li evropsk, případné evropské právo implementováno v tom, kterém členském státě. Jak s tím nakládat? My v petičním výboru máme problém, že často říkáme, že petent má pravdu, cítíme to tedy tak, ale velice často potom dostaneme od komise odpověď, že se to týká listiny základních práv, ale že nejsme příslušní, protože nedošlo k porušení práva, jelikož žádné evropské právo neexistuje. Kdybyste dostala stížnost občanů nebo instituce týkající se instituce či státu, která se vlastně netýká práva, protože nebylo implementováno. Děkuji mnohokrát. Pan Postináro. Madam Dagmar Rod. Paní Dagmar Rodberent, je zřejmé, že dnes se navzájem bavíme o nezávislosti, neutralitě a nestranosti kandidátů na ombudsmanem. A všichni víme, že v úvodních eh, poznámkách a projevech všichni eh, řeknou, že jsou nezávislí, ale otázkou jedině potom bude, jak budou eh, jednat v úřadě. To je pro mě podstatné. Takže eh, nezávislost při výkonu úřadu. A za druhé, profesionální eh, schopnosti a připravenost kandidátů, jakmile až budou v úřadě, aby jednali podle smluv a ne, podle, eh, ne ze své dobré vůle. A potom konkrétní otázky. Jak chcete zlepšit eh, standardy eh, správné administrativy a transparentnosti na úrovni všech evropských institucí? Protože máme odlišné standardy. Evropský parlament je transparentnější, Evropská rada je naopak mm, Mm, více neprůhledná a komise někde mezi. Mohla byste eh, zajistit nějakým způsobem eh, stejné standardy eh, transparentnosti a správné administrativy ve všech těch institucích? Za druhé, pokud budete zvolena, tak můžeme očekávat, že obudsmanka Dagmar Rothberg bude mm, pracovat na snížení vlivu lobistických skupin na rozhodování evropských poslanců? můžeme ovlivnit eh, nebo omezit jejich vliv ehm, při eh, přípravě eh, legislativy. Můžeme čekat omezení jejich vlivu nebo omezení kodexu etického ehm, pro všechny tři instituce. V jeho parlamentu máme, ale ostatní ne. A potom eh, jako německá kandidátka, jako někdo s eh, velice eh, významnými zkušenostmi z Evropského parlamentu, jak Evropské komisi byste mm, mm, se postavila k zahájení vyjednávání o voň, zóně volného obchodu mezi Spojenými státy a Evropské eh, unii v těch věcech, které spouk, spadají do ombudsmana, jako jsou lidská práva a tak podobně. Teď máme 40 minut na ty odpovědi, ale je to ještě pane Auken. Děkuji. Tak já si pamatuju, že jednou na frakci jsme se bavili o něčem a já jsem říkala, že se nebojím Dagmar Rothberg. A potom někdo z těch dalších lidí mi řekl, to jsem já. Nebo já, já se bojím, pardon. Vy jste určitě silná politička a, a to vás, to, to, to, to pro vás hovoří. Ale nepovažuji eh, vás za eh, nestranou. A to, co říkáte o své nestranosti, jsou velice slabé. I když jste jinak velice silná. Když říkáte, se mm, že jste eh, zvolená, proto jste nezávislá, no tak to je pro mě eh, protimluv. My jsme eh, tady zvolení za někoho. A nikdo tady neto, není za víc než polovinu populace. A říkám se, velice silná politička, mm, zamlouváte se mi, ale myslím si, že ten argument na nezávislost je eh, silný. A mohl bych říci, že pokud byste byla mm, administrátorkou, aspoň v Dánsku máme velice jasnou definici toho, co je to nestranost, nepodjatost, střed zájmu. Je to, jsou to objektivní kritéria. Nejsou to otázky osobního vzhledu, nějaké vznešené morálky. Nemusíte nikoho uh, přesvědčovat. Občané se můžou podívat Mm, na vás a vidět zvenku. A, a řada z nich, ti, kteří vás velice ctí, vás budou považovat za velice podjatou. A jsem se setkal s někým, ne, do té kampaně nejdeme, ne do nepolitického, nebo do politického, do partajního kandidáta, protože že jeden by z nich nakonec mohl být e, zvolen No, ale oni se prostě bojí za to, že by za to mohlo být vytrestání. A to si myslím, že je hodně problematické. Takže doufám, že budeme moci spolupracovat ve své dobré spolupráci a dokonce bych řekla, že kdybyste vedla mimo tuto sněmovnu na nějakou uh, dobu, jako Jakob Sedeman, on něco dělal jiného, nestranickou práci dělal, no, mimo, mimo stranickou práci, tak byste mohla být velmi silnou kandidátkou, ale teď nemůžete být uh, zvnějšku vnímána jako nezávislá, proto si myslím. Já se vás každopádně nebojím, jak jsem říkal předtím. Doufám, že to chápete. Děkuji, eh, pane, eh, paní Auken, teď pan Číšestr. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dagmar, vážená kolegyně, vítejte. Je mi potěšením, že vás tady vidím a mohu vás poslouchat. Já bych nejdřív řekl, a optal se. Máte velice dobré zkušenosti, vím to mm, z vlastních zkušeností s řešením problémů, s zahadováním věcí. To je velice dobré pro ombudsmana. Ale také vím z vlastních zkušeností, nemůže, ne, ne, ne, ne, ne, ne, eh, eh, mm, eh, přeskočíte příležitost šťouchnout si do politického protivníka. Já jsem se legraci mě, a já jsem to nechápal, ale každopádně. Teď vaším hlavním úkolem je přesvědčit nás parlamentu, že jste schopná přejít k té neutralitě a stát se ideálně apolitickou ve své nové úloze. Takže bych se zeptal, jestli by se k tomu mohla říct ještě něco bližšího. A potom další věc, eh, o které eh, jsem chtěl hovořit. Hovořila jste o tom, jak je důležité propagovat Evropskou unii vzhledem k rostoucí nespokojenosti. Myslíte si, že to je opravdu úloha ombudsmana? Mně se zdá, že v tom celkovém systému v evropských institucích tohle je spíše úloha pro Evropskou komisi. A někteří moji kolegové eh, tvrdí, eh, že byste měli dosáhnout, že byste měli dosáhnout nějaké ambiciozní věci, tak já doufám, že si eh, tohleto um, nevezmete k srdci a budete se k tomu naopak stavět velice realisticky. Někdo říká, že potřebujeme hm, více Evropy, potřebujeme ji, protože nefunguje. Ale já bych řekl, jak už jsem říkal jednomu z vašich předchůdců, znamená to, že potom by eh, bylo více eh, práce pro ombudsmana. Eh, a je to taková vlastně takový, taková zápletka. A teď pan Salavrakos. Děkuji, paní předsedkyně. No, kolegyně samozřejmě znám, je velice dynamická a ani nechci uvádět všechno, o čem se zde zmínila. Jenom bych rád řekl, že tuto instituci budeme schopni obhájit pouze v případě, že tento úřad ombudsmana učiníme atraktivnějším, protože rozhodnutí eh, obhájce, takového obhájce lidských práv, tedy ombudsmana, jsou velice významná, ale vždy to záleží také na ochotě členských států, po případě na ochotě člen, soudu v členských státech. Mohla byste něco říci k tomu, co byste v případě, že budete zvolena dělat? Co hodláte dělat proto, aby role ombudsmana byla významnější, aby byla viditelnější? A hm, vy jste svou kandidaturu předložila v tomto roce. A ještě jste se neodkázala na příští rok. Možná, že jsem to nepochopil správně z vaší prezentace, ale pakliže byste byla zvolena za ombudsmanku i po dobu po uplynutí lůti po říjnu 2014. Znamená to, že byste zase vy, kandidovala ve vašem volebním obvodě? Paní Rodber na to odpoví. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Když dovolíte, tak sloučím některé otázky, které jsou si podobné a zodpovím na ně eh, společně myslím tím část otázek pana Jára a e, pana Boštináru a paní Auken. Margarete, já si myslím, že lidé v tomto parlamentu, e, jestliže mají tendenci být zbabělci a nemít odvahu, tak se bojí vás úplně stejně jako mě. Já nevím, e, jestli jsem někdy někomu dala důvod, aby se mě bál. Uh, ale myslím si, že jsem v minulosti dokázala, že pokud v něco věřím, tak to vyjadřuju velice jasně, ale jak víte, tak eh, má práce byla vždycky v oblasti eh, legislativy. Eh, to, že nemám takový smysl pro britský humor jako vy, Gilesi, to neznamená, že mohu být vaším politickým oponentem. Já si možná myslím, že i e, lidé z vaší skupiny by se mnou mohli e, souhlasit, nicméně budu se snažit e, respektovat lidi, protože jsem byla vychována k tomu, abych jednala s lidmi tak, jak chci, aby jednali se mnou. Pokud je o otázku nestranosti, kterou položila Margaret, tak eh, politici nejsou nikdy eh, nestraní. Eh, já musím se přiznat, že nerozumím tomu argumentu. Nebo ano, rozumím mu, ale nesouhlasím s ním. Protože nestranost a nezávislost, můžeme to schrnout pod jeden pojem, to znamená, že politik nebude nakládat se stejnými případy stejně. Vy stejně e, jako já v případné roli e, evropského ombudsmana. My jsme zprostředkovatele. Dostáváme spoustu dopisů e, od občanů. Někdy souvisí s problémy Evropské unie a někdy ne. Můžou se stěžovat na nějakou směrnici z roku 2000, na, na, na cokoliv. A já to musím zodpovědět nestraně a nezávisle a loajálně. A já se jich nebudu ptát, a vy jste volil v eurovolbách? Ne, nebudu do toho vnášet žádnou eh, stranickou politiku. Budu eh, loajální zprostředkovatel, který popíše situaci a řekne, dobře, pokud tam eh, budou další problémy, tak se můžete obrátit na mě znovu. To je objektivní způsob práce. Nikdo vám nikdy nedokáže, že je člověk objektivní. A to i u lidí, kteří nejsou evropští poslanci. Nikdo eh, nespadl z nebe eh, naprosto nevinný a bez minulosti. Pan, teď, před, jeden z předchozích ombudsmanů také e, byl členem e, Evropské politické frakce, přestože nebyl europoslancem, nikdy se nevzdal členství v této straně. Tedy byl e, úzce svázán s politickými skupinami. A pokud by měli blízký vztah k náboženství, tak já nevím, jestli tu někdo má určité vztahy například s katolickou církví, já to nevím. Já musím brát toho člověka takového, jaký je. A hlavním nástrojem není to, co já vám budu říkat. Vy máte tu výhodu, že mě znáte a můžete mě trochu soudit. Jiné kandidáty neznáte. Můžete posuzovat, bude nestraný, bude objektivní ale eh, hlavním nástrojem, eh, jak to posoudit, eh, je transparentnost. Zda všechno, co budu dělat, bude transparentní. A já si, se upřímně domlívám, že to, že, že jsme političtí, nevadí. My chceme, aby všichni občané se angažovali v politice, aby měli určitou víru, kterou projevují ve volbách to není žádná překážka nestranosti. Musíte mít politickou víru, být nestraná, nezávislá a já říkám, že to, že, nej, že jsem politická, ale nekandiduji za svou politickou stranu, je pro mě eh, výhodou. Lidé podporují různé kandidáty, to je eh, naprosto jasné. A nechápu nutně jejich důvody, ale respektuji to. A domnívám se, že eh, být politicky činná je eh, výhodou. A zatímco nestranost eh, je způsob chování, transparentní způsob chování. A jak bych zajistila, že ombudsman bude viditelnější, to je velice těžké. Všichni víme, že i pro europoslance je těžké zviditelňovat evropské záležitosti. Lidé se nutně nezajímají o to, co se děje v Bruselu a ve Štrasburku s výjimkou skandálů patrně, a myslím si, že bychom měli využívat eh, mnohem více elektronická média, než tomu v současnosti je. Měli bychom být snadněji dostupní eh, na Twitteru a eh, Facebooku a myslím si, že když ombudsman pořádá veřejná setkání mimo budovu Evropské unie. Nikdy by to nemělo být v tom volebním období, za které byl zvolen v evropských volbách do parlamentu. A pokud jde o listinu eh, základních práv, tak tady máme těžkou situaci, eh, že ta je součástí Lisabonské smlouvy podle článku 6 takže e, se týká všeho, co patří do evropského práva. Je potřeba připomenout umluvu o lidských právech Rady Evropy, kterou také všechny členské státy musí dodržovat, protože e, podepsali tuto umluvu. Pan Jár se ptal, nerozuměla jsem přesně jeho otázce, co udělám, když si členské státy budou stěžovat, že ombudsman nemá žádnou odpovědnost. To by podle mě asi znamenalo, že si bude stěžovat na nějaký e, vnitrostátní problém. Tam nemá evropský ombudsman žádné kompetence. Možná jsem neporozuměla přesně otázce. Omlouvám se, mohl byste ji možná zopakovat? Mám ji zopakovat anglicky, abyste mi rozuměla? Je v pořádku. A problém je vlastně, že bychom rádi používali listinu, ale nesmíme, e, protože jednotlivé státy neimplementovaly příslušnou legislativu. Příště to budu dělat anglicky. Tak teď už jsem to pochopila. Také e, samozřejmě, kdyby tu byla taková možnost, tak eh, je pod, ze studií vím, že je potřeba interpretovat zákony eh, co eh, nejšířeji. A umluva o lidských právech Rady Evropy k ním je takovým případem. Pan Bostinaru se ptal na nestranost. Až budu v úřadě, jestli budu zajišťovat, abych byla transparentní. Ano, budu tak transparentní, eh, jak eh, to jen půjde. jak budu zvyšovat standardy eh, transparentnosti v evropských institucích. Nejdůležitější je, abychom tu měli závazný zákon pro všechny instituce. Komise má určité tendence k tomuto kroku přistoupit a je potřeba na ně tlačit a přesvědčit je. Všechno tu tady souvisí s, s dobrými vztahy a, a vazbami. Je to taková metoda eh, cukru a byče je potřeba přesvědčit komisi, že tu máme eh, legislativní návrh vycházející z eh, dobré administrativní praxe, tak musíme vysvětlit, že to nebolí, jako u zubaře. Já se budu snažit příštích deseti měsících eh, takto postupovat. A pokud jde o transparentnost těchto tří entit, tak eh, pan eh, Bostináru popsal Radu Evropy skvěle. Každý člen rady ví všechno o našich jednáních, protože jsou přítomní na našich jednáních, zatímco my o nich nevíme nic. Ano, samozřejmě to je ne- nepřijatelné. E, Rada je demokratický orgán, ale přitom se nechová demokraticky. My jsme zkrátka příliš transparentním a velkorysým orgánem. Pokud jde o e, lobbysty v oblasti e, ochrany spotřebitele, tak e, lobbysté jsou tu velice silní, e, bude těžké snížit jejich vliv který vzrůstal posledních 15-20 let, ale máme jasný etický kodex, e, lidé musí vědět, e, kdo je kdo. Máme určitou legislativu uspůsobenou eh, pro tyto případy. Musíme zveřejňovat, s kým jsme se setkali, jestliže jsme se setkali s lobbysty. Neví... Eh, každému, kdo se s námi chce setkat, eh, musíme předem říkat, že zveřejníme informaci o tom, že jsme se setkali a tak dále. Pan Bostinaru zmínil eh, dohodu o volném obchodu a investicích. Eh, samozřejmě eh, to je legislativa, se kterou můžou být spojeny problémy v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele a ombudsman může pouze radit příslušným institucím, které jsou odpovědné za tuto problematiku, ale musí zajistit, aby nebyla porušována legislativa, což je úkolem ombudsmana v případě, že komise selže. A Margaret, tím jsem odpověděla částečně i otázku nestranosti. Jak přesvědčím europoslance, že budu nestraná? Jak už jsem říkala, věřím, že jsem nestraná, že umí být nestraná a lidé se mnou budou vědět, na čem jsou Budu transparentní a říkat všem to tež. To je starý recept, který eh, vždycky zabírá a pokud je o ten zbytek, tak eh, eh, lidé zkrátka budou muset věřit tomu, co vidí a slyší. Nebudou mít záruku, ale samozřejmě slíbit jim může každý cokoliv a já věřím, že jsem už obstála ve své práci, když jsem vyjednávala kompromisy se svými kolegy v parlamentu a tím jsem dokázala, eh, že eh, umím být nestraná a nezávislá a dospět ke kompromisu i eh, za určitých ústupků z linie své politické frakce. A Propagace role Evropské unie, to máte pravdu, to není úkolem evropského ombudsmana. Naopak, evropský ombudsman musí být skromným služebníkem, eh, což je pro někoho možná málo, pro někoho možná přílip. Nicméně ombudsman zajišťuje, aby občané měli právo na férové zacházení. Například eh, Spojené království má velice eh, dobré výsledky v této oblasti. Myslím si, že žádný ombudsman nepotřebuje eh, více práce. Nejlepší situace je, když žádné stížnosti nejsou, když ve všech institucích funguje praxe. Bezvadně v každé instituci je někdo, kdo se o to stará a to na nejvyšších úrovních, nikoli na těch nejnižších kde existuje někdo, kdo má na starosti e, dobrou praxi, aby každý u každého pracovního stolu věděl, že e, to, co udělá, ovlivňuje občany tam venku. Jestliže e, počet stížností klesá, znamená to, že ombudsman pracuje dobře. Pane Salavrakosi, možná jsem se nevyjádřila jasně. Já jsem se rozhodla už před nějakou dobou, že už nebudu kandidovat znovu do Evropského parlamentu. To jsem řekla své straně už loni. Nebudu znovu kandidovat v dalších volbách a to jsem oznámila dávno předtím, než pan eh, Diamanduros eh, rezignoval. Nebudu kandidovat do německého parlamentu. Teď budu kandidovat na evropského ombudsmana a pak se eh, uvidí. Samozřejmě, pokud budu zvolená, tak eh, zůstanu v úřadě do konce mandátu a pokud si budete myslet, že jsem dobrá a pokud mě to bude bavit, tak možná budu kandidovat znovu. Což však není na pořadu dne. Second round. round. Dobrá, teď eh, druhé kolo, pan Cashman. Dobře, já bych nejdříve řekl, eh, že vás mám rád. Pracuji sami už 14 let. A to, co říkám, tady není osobní. Skutečně si myslím, že pokud eh, zvolíme eh, poslance z tohoto parlamentu do úlohy Evropského ombudsmana, tak to bude vnímáno eh, i jako ehm, klientelismus a dále to odradí občany od evropského projektu. Hovořila jste o skromnosti a ehm, to já na vás nevidím. Vy eh, často se stavíte hodně přezíravě k těm, eh, kteří nesmýšlejí stejně jako vy. A já to říkám jako takové politické mm, vnímání. A vy jste eh, tolik, vy jste hovořila o politické neutralitě to Sedemena. On rezignoval ze své strany a, a Eh, vrátil se do ní teprve až když eh, skončil jako evropský ombudsman. Vzhledem k tomu, eh, že Margaret Okun a já máme ten pocit, že někdy je s námi těžké pořízení, tak co byste mohlo udělat, abychom měli jiný dojem? A sice, mohl byste nám říci, co je úloha Evropského ombudsmana podle nařízení 10049 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům a jaká revize, mm, no co, mm, jaké klíčové otázky musí eh, revize toho nařízení řešit. A potom eh, budete hlasovat eh, pro sebe. A pokud potom vyhráte o jeden hlas, tak budete to považovat za legitimní vítězství? A pokud tady nebudu eh, na vaše odpověď, tak se omlouvám, mám a, eh, eh, jednání v kanceláře, takže budu si to, ale budu si to nahrávat přes web streaming. To je váš problém, říká paní předsedkyně, pan Martinez. Děkuji, paní předsedkyně. Toto ráno už jsem řekl několik věcí v eh, přítomnosti jiné kandidátky a v některých záležitostech eh, vlastně zopakuji to, co jsem řekl dnes dopoledne, i když řeknu i další věci. Tak trochu mě překvapuje, Zdá se, že je tady pouze jeden jediný bod zájmu a to je bod nezávislosti. Ano, mě to také nezávis, ne, zajímá, tento bod nezávislosti, ale zdá se, že to je jediná věc, která zajímá kolegy tady. Nezajímá je kapacita, znalosti, energie, vůle, koherentnost. Toto všechno je nevýznamné. To nehraje roli to, aby člověk byl dobrým. Já nemám rád to slovo ombudsman. Eh, aby člověk byl dobrým obhájcem lidu. Eh, nikoho nezajímá, zda to je schopná či neschopná osoba, zda to je osoba, která zná právo či nezná právo, zda je to osoba, která um, má energii, kterou již, což již dokázala, nikoho to nezajímá. Je to osoba koherentní, nikoho to nezajímá. To neplatí, to se nepočítá. No pochopitelně, že já se od toho liším. Znamená to, že všichni tady mají zadanou věc, že všichni kandidáti, kteří až doteď se prezentovali, eh, zahrnují a reprezentují všechny tyto vlastnosti, o kterých jsem hovořil. Jednou výhodou eh, z eh, současné kandidátky Dagmare, že ji znám více než 30 let. Některé kandidáty znám 10 minut a některé 4-5 dnů. Eh, stačí to proto, aby člověk měl dojem, ale nikoliv proto, aby si udělal názor. Na každý pát nebudeme tady tady počítat. A já tedy budu akceptovat, že poté, co jsem řekl, to, co jsem řekla, že budeme akceptovat to, že samozřejmě nezávislost je velice důležitá. Samozřejmě, že ano. Dnes ráno již jsem řekl několik záležitostí v tomto ohledu. Protože když jsou lidé, kteří říkají, že není možné být členem strany, nebo není možné být poslancem proto, aby člověk byl kandidátem. Já jsem to řekl dnes ráno a zopakuji to. Já jsem měl ve svém životě situaci, bohužel, že eh, před 40 lety se mi zakazovalo být členem strany a zakazovalo se mi být poslancem. A protože jsem byl členem parlamentu, byl jsem uvězněn. Byl jsem uvězněn, protože jsem byl členem určité strany. Znamená to tedy, že být členem strany je něco, co degraduje občany? Znamená to, že být členem strany znamená, že tedy je degradující a když si to budeme myslet my, kdo si to bude myslet, budou si to myslet i další občané. Dalším tématem je ona nezávislost či nezávislo, nezávislost či závislost kandidáta. Já rozhodně nevěřím v ideologické panenství nikoho už celá léta někteří kandidáti s tím věkem, kterým už rozhodně ne, nevěřím tomu, že někteří kandidáti, kteří tady byli například už dnes dopoledne, by snad byli politickými panami a panici. Vždyť každý si během svého života již vytvářel nějaké názory. A to člověk musí také očekávat a mně se to zdá být dobré, ať už to jsou jakékoliv názory. A máme v tomto případě tři kolegy, všichni tři jsou ideologicky a politicky identifikovatelní, protože jsou členové parlamentu. Chci říct jednu věc a zároveň se zeptám Dagmar, tak jak jsem se zeptal jiné kandidátky dnes dopoledne. Dagmar, kdyby bohužel Evropský parlament bohužel nemá onu schopnost vykonávání sesazování ombudsmana, ale kdyby Evropský parlament většinou tě požádal o demisi, podala bys ji, odstoupila bys či nikoliv. To by mi zaručilo tu nezávislost, protože když v určitém momentu se parlament domnívá, že eh, ombudsman není nezávislý, tak prostě eh, ho vyzve k tomu, aby odstoupil. Ale podívejte se, to nezaručuje pouze nezávislost, to zaručuje také efektivitu, účinnost protože parlament by tedy mohl vyzvat kandidáta k odstoupení, protože bude nezávislý, protože se dopustí nějaké závažné chyby, či protože nebude pracovat efektivně. A to je pro mě určující. Já jsem při jiné příležitosti slyšel kolegu, který řekl, že se domnívá, že je třeba změnit nařízení tak, aby v normách se zakazovalo, nevím, jestli to ne, zda tedy poslanec může být kandidátem. Mně se zdá, že by se tedy měl změnit počet členů. To je nejasné pro většinu občanů. V mé zemi se tedy tento úřad, o kterém hovoříme, eh, nazývá obhájce lidu ale dáme-li tedy tuto moc parlamentu, mělo by se změnit nařízení, aby se dala moc parlamentu, aby mohl tedy sesadit eh, ombudsmana v případě, že nebude efektivně pracovat. Ale já se omezím na otázku Dagmar. Dagmar, požádali tě parlament o to, aby si odstoupila. Odstoupíš či nikoliv? Thank you. Mrs. Bergman. Děkuji, paní Wortman. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla později, bohužel to jinak nešlo. Ne, paní kolegyně, já mám jednu otázku na vás, kterou jsem kladla i dalším kandidátům, a sice týkající se rozpočtu. Nacházíme se v hospodářské krizi a e, jak tedy efektivně pokračovat v práci ombudsmana, jak moc ještě navýšit účinnost, efektivnost práce ombudsmana a navíc zvýšit spokojenost občanů, e, třeba na úroveň, kterou jsme ještě neznali do této doby. No, tato otázka vzniká, protože jeden z kandidátů vysvětlil, že by mohl pracovat velice účinné efektivně, ale že by bylo třeba restrukturalizovat celou řadu věcí. Domnívám se, že hospodářská krize, která vyvolává přece jenom velkou nozi v mnoha členských státech i na tuto pozici, právě eh, toto, toto funkci neobsazuje ale je jasné, že naše kolegyně Rod Berend je skutečně eh, nesmírně plná energie a jistě je, je, se, je vhodná na úřad. Já jsem ji eh, za stolik eh, neznala, ale teď už je mi to jasné. Děkuji, já se pokusím eh, být stručná, protože mám ten dojem, že dochází čas. Já jsem rád, že tady ještě, jsem ráda, že tady ještě je Michael. Jsem ráda, že odkládáš své jednání, protože jsem ráda, že si můžeme vyříkat přímo. Teprve, já věřím, že my všichni v této místnosti vy, sám, mm, když se podíváte do zhla jako já, tak děláte to, co děláte eh, s eh, nadšením. Chceme eh, zlepšovat život občanů. Pokud to jde ruku v ruce s tím být přezíravý vůči ostatním názorům, tak doufám, že já jsem doufám, že jsem to neudělal, protože by to nebylo um, úcty hodné, no, um, úctivé. A vy jste si asi taky nemyslel, že jste to udělal. Takže pokud ehm, říkáte, že ehm, mám přezíravé eh, názory, tak mm, já cítím, že se mi to... Ehm, necítila bych to... Nedotklo by se mě to ani před 25 lety, kdy jsem byl taková eh, divočejší, teď už jsem taková usedlejší hodně. Učila jsem se to hodně v Evropském parlamentu. Kompromis třeba například, to jsem neměla. Naučila jsem se, že je třeba eh, pracovat napříč politickými hranicemi i zeměpisnými hranicemi. To je eh, to nejskvělejší na tomto parlamentu, na nejskvělejším parlamentu eh, v světě. Ale tohle platí i eh, v životě a je to velice dobré i pro Mucmana. Mm, říká se, že mm, pan Sedman pozastavil členství ve straně. To je velice úctyhodné gesto, ale ani pan mm, Sederman, ani pan Diamondoros nenastoupili do toho úřadu nevinně měli před sebou nějaký politický život, nebo za sebou, pardon. Buď aktivní, nebo alespoň co by příznivci. A jsem si jistá, že řada těch eh, kandidátů eh, tady taky. Já to nevím. Já nespochybňoval by to, ani by mi nemuseli odpovědět. Ale pokud se podívám na některá to pravidla, tak mám ten dojem, že mají nějaké vazby, protože někdy člověk eh, mm, nějak státní funkci nedostane. Já se na to nestěžuju pokud eh, ten člověk dělá eh, práci dobře. Já eh, neposuzuju, jak se lidé stávají ombudsmanem v jiných zemích, jestli je vybírá parlament nebo premiér, ani na základě blízkosti k nějaké politické straně. Prostě to ne, nesoudím. Ale uh, myslím si, že je naivní, Michael, uh, představovat si, že uh, neexistuje něco jako politická blízkost. To vás dobře, ale už nejste. jste. Mm, ne, bych byla obtížná na jednání. Obtížně se mnou vycházelo, ale jednoznačně říkám, co eh, si myslím a stojím si zatím. Nenechávám nikoho eh, v nejistotě, jak říkal Viktor Bostinaro. A to je důležité i pro mm, ombudsmana. On musí se stavět za eh, názory občanů. Musí to dát jasně najevo. A to vy asi chcete. Chcete, aby někdo jasně a transparentně jednal. A potom eh, se ptáte na přístupu k dokumentům. Je eh, ostuda, eh, že jsme nemohli pokračovat. A o toho jsme také hlasovali, o tom usnesení minulý týden ve Štrasburku. A potom klíčové věci. Musíme de- definovat, co to je přesně dokument a k čemu musíme mít přístup. A kdo k tomu musí mít přístup a jak ten přístup poskytovat pokud to budeme mít a budeme pokračovat ve vyjednávání, tak to bude velice užitečné. A budu hlasovat pro sebe. Ano, budu pro sebe hlasovat, protože si myslím, že jsem velice dobrá kandidátka. A byla bych moc hloupá, kdybych pro sebe nehlasovala. Jako my všichni, když eh, eh, pro sebe. Eh, potom jsem hlasovala eh, i pro sebe jako pro místo předsedkyně. A můj celoživotní politický učitel mi řekl, když eh, abstinuješ, tak si myslíš, že nejsi dobrá kandidátka, takže pokud přijde o jeden eh, hlas, půjde o jeden hlas, tak já eh, dokážu, že jsem byla velmi dobrou kandidátkou. Michal Angel potom hovořil o té nezávislosti. Já si to velice vážím. Já si normálně neberu sluchátka, ale tentokrát jsem si Ehm, nebyla jistá, abych, ehm, tak eh, jsem se chtěl ujistit, jestli moje pasivní španělština je pořád stejně dobrá. Já souhlasím eh, s tebou, to, o co jsi říkal. Řekl jsi to asi elegantněji než já. Vím, že neexistuje nic jako biologická nezávislost. Všichni mají nějaké ehm, eh, zázemí. Nespochybňoval jste ty lidi, možná, že hovořili eh, Upřímně možná, že ne, ale všichni mají nějaké politické eh, pozadí. Všichni mají nějaké, eh, nějakou víru, ale já také, eh, a já také, a věřím v práva občanů. A máte možnost mm, to sledovat. Pokud jde o vyslovení nedůvěry, když parlament o tom rozhodne, tak existuje soud, před kterým ombudsman přísahá Nevím, jak se mu říká přesně anglicky, ale... No, mám se všem lidem mluvčím tedy. Mm. Ale... Eh, eh, soud může rozhodnout, že eh, ten už nemá důvěru parlamentu. Pokud by parlament eh, rozhodnul většinou, tak, tak kdybych já neměl důvěru orgánu, který mě zvolil, tak ehm, nemá smysl pokračovat. A potom Michal Gerbaty říkal, že ombudsman není možná nejlepší slovo, možná by se mu měl říkat mediátor nebo uh, ve Španělsku, jak se tomu říká, nebo ve Francii, jak se tomu říká, tam uh, ombudsman prostě, to, to znají všichni. Paní Bertman uh, se ptala na rozpočet, ano, to musíme uh, roz, obezřetně. V případě ombudsmana Hmm, se musíme zabývat tím, eh, kde se vynakládají největší prostředky a jak s tím dál. Já mám představu eh, o tom, co by se s tím mohlo udělat, ale možná se úplně mílim. Hmm, parlament a ombudsman musí eh, spolupracovat ještě víc, jak už jsem vám říkala i ve své písemné odpovědi. Musíme eh, spolupracovat eh, se všemi překladatelskými a tlumočníkými službami a Evropská, tedy administrativa parlamentu by nám jistě pomohla. Děkuji vám za, eh, za nadšení. Umluvám se, že mi to trvalo tak dlouho. Neříkám, že předsedkyně, to je v pořádku. Teo Ipopsifio. Máme ještě poslední slyšení s posledním kandidátem s panem Franceskem Speronim. Είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor Ano, myslím, že jsme připraveni pro slyšení pana Speroniho. Prosím pěkně. Presentato. Tanto buonasera a tutti. Dobré odpoledne všem. Já jsem pevně přesvědčen, že e, mám všechny předpoklady a e, schopnosti e, být evropským ombudsmanem. Eh, mám dobré znalosti eh, práva eh, Evropské unie z univerzitních studií a z profesionální kariéry právníka a z 20 leté zkušenosti v Evropském parlamentu ve výboru pro právní záležitosti. Domnívám se, že jsem nestraný a objektivní a budu takový i ve funkci ombudsmana, pokud ji získám nejsem eh, podjatý tím, že bych patřil eh, nějak, k nějaké politické straně, která by mohla ovlivňovat eh, mé rozhodování a mé chování. Chápu, že poslanci stojí před těžkým rozhodnutím, že nemohou rozhodovat na základě kvalit jako takových, ale zejména na základě schematických a izolovaných prvků. Není tu žádná zkušební doba nebo zkušební stáž, žádný způsob, jak porovnat kvalifikace eh, jednotlivých kandidátů a dokonce ani žádná eh, předchozí zkušenost s těmito eh, kandidáty s, tou, s touto profesí, přestože někteří kandidáti působí jako ombudsmani ve svých zemích. Já mám dlouholetou zkušenost s bojem za občanská práva a jsem zcela eh, nezávislý, pokud jde o eh, mé politické eh, úsilí. Dlouho jsem spolupracoval s různými europoslanci z celé šíře politického spektra a myslím si, že všichni vědí o mé zkušenosti. Je důležité, aby občané cítili, že mohou dosáhnout svých práv snadno a rychle. Bohužel se ovšem občané cítí odstrčení od evropských institucí, ty považují za příliš vzdálené a ombudsman musí se snažit přibližovat občanům rozhodnutí eh, v evropských institucích a já se o to budu pevně zasazovat. Děkuji. Nyní koordinátoři, pan Jár. Děkuji panu Speronimu, že jste přišel na toto slyšení v petičním výboru. Petiční výbor a ombudsman stojí na stejné straně fronty v tom boji a řeší tedy stížnosti občanů a zpracovává je. Moje první otázka, jak se stavíte ke spolupráci s petičním výborem? Jak si ji konkrétně představujete? a jak by se dala ještě zlepšit. Druhá otázka. Pokud eh, budete úspěšně zvolen ombudsmanem, tak eh, jaké budou tři eh, nejdůležitější věci, které budete prosazovat? Další otázka se týká viditelnosti ombudsmana. To na tom tady se eh, všeobecně shodujeme, že ombudsman musí být viditelný v Evropské unii. A jak tedy budeme bojovat za to, aby eh, byl veřejně viditelný, aby o něm panovalo veřejné povědomí? Máte k tomu nějaké nápady, jak eh, toho dosáhnout? To je z mé strany všechno. Děkuji. Um, Since Mr. Bostin, no. No, let's take uh, pan Bostinaru tu teď není, takže paní Auken. Vertman, Yes, sorry. Omlouvám se, pa, paní Vertman. no, I didn't change. <laughs> <laughs> Um, Vážený pane kolego, mám jednu otázku, kterou jsem položila i eh, dalším kolegům, kteří tu představovali svou kandidaturu, a ta se týká evropského eh, rozpočtu. My teď čelíme značným omezením v oblasti rozpočtu a jaký je váš názor na rozpočtovou situaci z hlediska ombudsmana a jeho práce? Vzhledem k rozpočtovým omezením, myslíte si, že ombudsman opravdu může pracovat efektivně nebo dokonce zvyšovat svou efektivitu? A co je ještě důležitější vzhledem k rozpočtovým omezením a otázce efektivity, jak, jak jaký úspěch pro občany si myslíte, jakého úspěchu pro občany můžete dosáhnout? Děkuji. Uh, uh, eh, děkuji, pane Speroni, že jste přišel. Já si myslím, že zkrátka eh, europoslanci nejsou nezávislí, eh, budu to tady opakovat. Já pocházím z kultury, kde máme zcela jasnou definici nezávislosti a střetu zájmu A e, tato definice je objektivní. A vy nereprezentujete žádnou e, politickou stranu, jste říkal, ale to není pravda. Vy přece zastupujete Ligu Severu v tomto parlamentu. Za tu jste byl zvolen. což je také samozřejmě součástí politické hry, ale být ombudsmanem je něco zcela jiného. A žádný z těch poslanců to tady neuváděl jako objektivní kritérium. Mám tu otázku na transparentnost. Jak jste vy volil o nařízení 1049? Vy jste byl pro omezení přístupu k dokumentům? Aby občané se ne, aby občané se nesoustředili na eh, ochranu institucí, jako tomu nyní bývá. Vy jste pro, ať už budete zvolen ombudsmanem nebo ne. Chci, abyste mi odpověděl eh, jakožto spojenec v boji za vyšší transparentnost a otevřenost. Velice eh, ráda bych slyšela, jak jste bojoval a jak budete bojovat v budoucnu, pokud budete zvolen ombudsmanem. Pan Chichester tu není, takže pane Salavrako, si máte slovo. Okay, gentlemen, both of you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος... Paní předsedkyně, S je mým osobním přítelem, nesmírně si ho vážím. A je skutečně nezávislý, to vím. O kathenas mas den perni odigies ούτε psifi... Tam je skutečně nezávislý, neřídí se žádnými pokyny. Ale přece jenom bych položil několik otázek, abych tady nebudil dojem, že e, překračuji meze objektivity. Každopádně mu přeju hodně štěstí do jeho kandidat kultury. Okay, no questions from a friend to a friend. Mr. Bostinaru, please do that. Pan Bostinaru, prosím. E, děkuji, e, paní předsedkyně. Je to naposledy, kdy e, koordinátoři účastní prvního kola otázek. Přejdu k otázkám. Pane Speroni, vaše profesní minulost vás kvalifikuje na tento úřad, ale e, problémem není e, jen profesionální e, profil, ale také hodnoty a závazky, za které bude ombudsman bojovat. A rád bych se od vás dozvěděl, jak hodláte zlepšovat síť, která byla vystavěna e, bývalými ombudsmany a e, národními ombudsmany, protože jsou tu mezery, jsou tu chybějící články ve vztahu členský, k členským státům, které například nemají ombudsmana a je tu zjevný nedostatek kompatibility e, mezi evropským ombudsmanem a příslušnými národními ombudsmany. Co chcete dělat, abyste zamezil té, to obrovské nesrovnalosti, kdy například polský ombudsman je velice silný úřad? V jiných zemích jsou ombudsmani slabší. Budete se snažit eh, zaplnit tyto existující eh, mezery. Druhá otázka pokud budete zvolen, jak chcete zajistit, aby standardy dobré administrativy byly plně respektovány v evropských institucích. Tím mám na mysli parlament, radu a komisi. A jak chcete zajistit, aby tyto evropské standardy se také eh, férovým a slušným způsobem přenesly do členských států protože eh, když eh, čteme o dobré administrativě mezi Bruselem a členskými státy. Nepovažuji nutně bruselské standardy za eh, dobrou praxi, nicméně jsou členské státy jako mé Rumunsko, jako váš členský stát Itálie, kde dobrá administrativa se vykládá se zcela jiné perspektivy. Uh, E, co uděláte, abyste zajistil, aby dobrá administrativa znamenala zkrátka e, dobrá administrativa a ne dobré vysvětlení, proč něco nefunguje? Děkuji. Thank you, Mr. Bostinaro. This was the... Děkuji, pane Bostinaru. Byl jste e, posledním řečníkem, takže dávám slovo panu Speronimu. Dobře, tak začneme se zodpovídáním otázek spolupráce s petečním výborem. Ano, samozřejmě tady potřebujeme zcela jasně úzkou spolupráci, protože Evropský ombudsman je funkce zřízená Evropským parlamentem a stanovy k tomu patří a slyšení se také konají v Evropském parlamentu. A poslanci mohou samozřejmě eh, také pověřit ombudsmana, eh, mají-li nějaké problémy a pak tento musí konat. Tady vidíme toto úzké propojení mezi úřadem ombudsmana a parlamentem a specificky výborem PETY. Není to tedy žádné překrývání kompetencí, nýbrž jsou tady veliké podobnosti mezi úlohami ombudsmana a úlohami výboru, před kterým dnes stojím. Tři priority za prvé stupeň povědomí, eh, protože mnoho lidí o existenci Evropského ombudsmana neví a to je třeba zlepšit. Za druhé zlepšení efektivnosti postupu a rychlosti vyřizování záležitostí, protože když trvá celé roky, než občan dostane odpověď, tak eh, se to rovná tomu, jako by žádnou odpověď nedostal. A domnívám se, že to patří k úlohám kombudsmana. Máme proto celou řadu nástrojů, máme nározní televize, máme internet ku příkladu a úzká spolupráce mezi parlamentem a ombudsmanem je pro mě nesmírně důležitá. Tam je třeba začít a evropští občané mohou také lépe poznat eh, úřad Evropského mocmana, mohou se také více dovědět o svých práva, právech. Co se týče rozpočtu, k tomu parlament nemá mnoho co říci. Všichni chtějí navyšování rozpočtu, k tomu dnes já nemohu nic říci. Zda stačí rozpočet pro Evropského ombudsmana, či nikoliv máme příslušnou zprávu předloženou a tam tedy Nevidím, že by tam snad eh, ho omezili současného ombudsmana eh, skromné rozpočtové prostředky v jeho činnosti. Eh, možná redukce prostředků patří k vyjednávání mezi radou a parlamentem a tady je třeba bojovat za to, aby evropské instituce byly vybaveny odpovídajícími prostředky. Již jsem eh, poukázal na nezávislost. Evropský parlament eh, rozvinul stanovy, vypracoval stanovy a tam žádná omezení nejsou. Člověk může být poslancem a přesto vykonávat funkci ombudsmana. Bylo by to možné, nedělalo se to, ale možné to je a proto já jsem předložila svou kandidaturu a každý může zvážit sám pro sebe, zda je to přiměřené či nikoliv. Může být, že ombudsman eh, předtím třeba vykonával také politickou funkci, nemusíme o tom ani vědět Máme odlišné tradice v naší zemi. My jsme měli nejvyšší osobnosti v naší zemi, které jsou například v nejvyšším soudu a to jsou lidé, kteří předtím vykonávali funkci poslanců. A možná, že tady jsou také nekompatibility, protože rozhodují o, o přiměřenosti zákonu, pro který hlasovali. Já jsem předložil návrh, řekl jsem, potřebujeme minimálně pět let mezi vykonáváním poslaneckého úřadu a vykonáváním eh, funkce ústavního soudce, ale to, tento návrh nebyl dále sledován. Nebyl jsem pro úplné vyloučení, ale řekne-li se teď, že ombudsman nemá žádné politické názory, tak to je trošku nepravděpodobné. Žijeme ve světě a každý má své názory. To též platí pro obhájce. I když někdo hájí třeba někoho, kdo patří jiné politické straně, musí objektivně převzít e, jeho A Já jsem přesvědčen o tom, že úřad ombudsmana vykonávat mohou dobře když se podíváme na Wikileaks, tam je možné dát všechno a dát to, zpřístupnit to veřejnosti, ale to stojí i ve stanovách. Teď také není možné pokoušet se eh, prolomit trezor jako ombudsman a nést všechny dokumenty veřejnosti. Já jsem ve výboru jury a když hovoříme o kolegích, tak samozřejmě um, projednáváme věci důvěrně sem pro maximální otevřenost, ale jsou třeba dokumenty, které platí jako dokumenty utajované, které se mohou dostat na veřejnost, až když je věc uzavřena. V Itálii máme zákon 241 týkající se přístupu k dokumentům ale samozřejmě musíme zohledňovat platná ustanovení. Některá můžeme jako parlament změnit a jinde musíme třeba vyvíjet tlak na ty, kteří to mohou změnit, ale dokud žádná ustanovení neexistují, nemůžeme zaručit přístup, když na to neexistuje zákonná předloha. Ombudsman může získat také eh, přístup k utajovaným dokumentům, ale to neplatí pro občana či pro instituci, která požádala o vyšetřování. Protože tady máme nařízení 1049, ale také jiná ustanovení. zlepšení fungování sítě evropských obocmanů. Tady je třeba si uvědomit, že celá řada občanů ztrácí čas, protože se obrací na evropského ombudsmana a přitom by to patřilo do kompetence a příslušnosti národního ombudsmana. A to je třeba objasnit, když se někdo chce obracet na ombudsmana, musí vědět, na koho se obrátit má. parlamentu to platí rovněž pro komisi, když se prostě e, předávají nějaké dokumenty, které patří do kompetence členských států, tak to prostě nejde a to tež platí pro ombudsmana. Ombudsman musí vyjasnit, co může on dělat na evropské úrovni. Ne ve všech státech existuje ombudsman, v Itálii například žádný ombudsman není a proto nelze Itálii předepsat, aby eh, vytvořila funkci ombudsmana, když by to parlament nechtěl. Italský samozřejmě je možné vyvíjet morální tlak Eh, přesvědčovací práci, ale víc ne. Ale samozřejmě se Evropský ombudsman může pokoušet tady spolupracovat. To patří je pro pana Diamantorose, protože ten měl výborné vztahy k jednotlivým národním ombudsmanům a takovou spolupráci lze rozvíjet dál v zájmu evropských občanů. Eh, dobré vedení zprávy, administrativy, aby to nebyla pouhá prohlášení. Na národní úrovni také existují Ombudsman je ombudsman a má také právo iniciativy, čili může jednat. Nejprve samozřejmě se podávají stížnosti ze strany občanů nebo ze strany evropských poslanců, ale ombudsman může sám Eh, začít být činný, když narazí na nějaké nepravosti. A to považuji za nesmírně důležité. Tím neříkám, že úředníci v institucích musí žít ve strachu před evropským ombudsmanem, který by mohl začít nějaké šetření. Ne, ne, musí korektně jednat a zastávat zásady správného a řádného vedení zprávy protože evropský ombudsman to může vždy přeskoumat. Ještě někdo by si chtěl říct slovo? Ne. Dobrá. Můžeme učinit eh, konec tedy. Děkuji vám, pane Sperony. A, a tím eh, se dostáváme eh, ke konci slyšení kandidátů. Jen také děkuji. Mhm. Říká pan Speroni.